right now because morning. Good morning, colleagues. Can we... Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. A chtěl bych také jednak přivítat své kolegy a kolegyně z výboru doprava a chtěl bych přivítat i ostatní, kteří se účastní dnešní schůze. Můžeme začít. Nejprve začneme bodem sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátorů a teprve poté budeme hlasovat. Takže nejprve bych chtěl říci všem členům, že dnešní schůze je přenášena přes webstream ale je pravda, že dnešní místnost je taková trošku jiná než naše obvyklá místnost. Čili bude zde webstream, eh, ale ne, nebudeme zde mít žádnou, ehm, žádný panel, kde by se ukazovaly výsledky hlasování, jako je to v naší obvyklé místnosti. Omlouvám se, možná není zde také tolik místa pro všechny příchozí, ale <clears throat> jsme prostě zde dnes v této místnosti. Takže ještě jednou upozorňuji, že toto eh, zasedání se přenáší přes internet. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás o klid. Prosím, utište své rozrušení Čili včerejší schůzka koordinátorů. Včera jsme nominovali eh, zpravodaje eh, za, na dvě zprávy. První byla skupina EPP. Bylo to nařízení, kterým se mění nařízení 261, která se týká eh, náhrad škod pro cestující v případě odepření nástupu na palubu nebo dlouhých spoždění v letecké dopravě. Druhá zpráva se týkala z návrhu směrnice pro eh, námořní plánování a také zprávu pobřeží. Tuto zprávu rovněž eh, vypracuje člen skupiny EPP. Dále, co se týče stanovisek, tak je zde návrh eh, směrnice, kterou se měří směrnice 92 z roku 2011, která má posuzovat účinky některých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí. Eh, původně jsme nebyli žádáni o stanovisko a nakonec jsme se dohodli, že předseda napíše předsedovi a požádá ho o svolení toto stanovisko vypracovat a bude za to odpovídat skupina SAD podle rotačního systému. Tato skupina pak zvolí svého zpravodaje. Co se týče dalších bodů, koordinátoři se rozhodli eh, k dalším bodům nic eh, nevypracovávat. Jedná se o sdělení komise, o druhém eh, scoreboardu pro zjednodušení, který se týká víceletého finančního rámce. Další bod je návrh směrnice Evropského parlamentu, která má zajistit eh, vysokou úroveň eh, bezpečnosti sítí v celé Evropské unii. Dále je zde nařízení, pardon, návrh nařízení, kterým se mění nařízení 912 roku 2010, kterým se zřizuje Evropská agentura GNSS. Další bod byl návrh pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má zaujmout Evropská unie, která se týká e, adaptace technického pokroku k různým nařízením a nakonec zde ještě byl pracovní dokument komise, který se týká e, pokynů k uplatňování pravidel státní podpory eh, Evropské unie a veřejných zakázek a tak dále. Takže k těmto bodům jsme se rozhodli eh, nevypracovávat žádná stanoviska. Dále, eh, komentá, pardon, koordinátoři byli také vyzváni k tomu, aby zapsali, poslali své podněty k dopisu, který byl zaslán předsedovi Barozovi do 20. března. Dále, co se týče železničního balíčku, koordinátoři schválili časový harmonogram a máme tam vlastně takové e, nejpozdější možné termíny, které se týkají jednotlivých fází. 7. května se uskuteční veřejné slyšení, 8. a 9. července se uskuteční představení návrhu zprávy 16. září je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 14. října budeme e, tyto, e, bude rozprava o těchto pozměňovacích návrzích a 26. listopadu se bude hlasovat o návrhu zprávy v našem výboru. Leden 2014 bude tedy vlastně první čtení v rámci pléna. Dále, co se týče slyšení. Slyšení bude rozděleno na dva části, na dvě panely. První se bude týkat spíše právních otázek, druhá spíše technických otázek a zpravodajové byly požádáni, aby nominovali každý dva odborníky do 28. března abychom mohli také společně připravit program toho slyšení. Dále, co se týče studií na rok 2013, koordinátoři eh, také byli požádáni, aby mm, navrhli studie, eh, pardon, aby navrhli tématy dalších studií do 28. března. Pak je zde také briefing eh, o projektu S SES 2. E Rozhodli jsme se přizvat výkonného ředitele na nějaký další um, výbor, zejména eh, zřejmě až po eh, zveřejnění našich návrhů, které se týkají té zprávy. Pak je zde ještě postupy v rámci komitologie, máme zde věstník číslo 456 a v rámci jiných, tak eh, předseda Barozo poskytl svou odpověď, která se týkala těch megatraků, gigaliners a zde tedy jsme eh, požádali o právo eh, zákonodárné iniciativy, pokud by se jí komise vzdala, ale toho, o tom celkem pochybujeme. Dále je zde nařízení, které se týká státní podpory, 137 z roku 2007. Zde jsme se rozhodli, že předseda vypracuje eh, dopis, který má hovořit o tom, že bychom chtěli pozměnit eh, ten text v rámci spolurozhodování. A co se týče eh, daně, která se týká francouzské železniční dopravy, tak zde bychom rovněž napsali dopis panu předsedovi Kalasovi, kde o něho žádáme podrobnější odpověď. A co se týče schůzky 11. dubna, nebo schůze, tak ta byla zrušena. Čili 11. dubna se žádná schůze konat nebude. Pak zde ještě a to tedy bylo vše, co se týkalo schůzky koordinátorů. Pokud nikdo nemáte dotazy ani komentáře, tak to můžeme považovat za odsouhlasené. Děkuji. A teď můžeme přejmenovat, eh, přejít k dalšímu tématu. Budeme hlasovat o službách pozemního odbavování na letištích Unie. Čili budeme hlasovat o službách pozemního odbavování. Dovolte mi nejprve říci, že eh, jsme dnes přenášeni přes internet. Nemáme zde žádné obrazovky, na kterých byste viděli výsledky hlasování. Máte určité eh, malá zařízení na svých stolech ale protože lidé, kteří to sledují přes internet, vlastně nevidí ty výsledky, takže já budu vždycky ještě říkat nahlas ty výsledky. To říkám předem kvůli tomu, abyste se neptali, proč tím tak trošku zdržuji, tím, že odpovídám všechny, eh, že opakuji všechny výsledky. Čili jste všichni připraveni nejprve, eh, Nejprve provedeme zkušební hlasování, abychom viděli, kolik je zde zejména členů skupiny EPP. Takže zahajuji hlasování. Toto je kontrolní Eh, hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Máte všichni karty? Takže já se obávám, že kdo dneska nemá kartu, tak nebude hlasovat. Čili s, skupina SAD má dnes o jednoho poslance navíc. Hmm. Takže pan Fleckenstein se tváří, že to vůbec není možné. Takže dobře, takže můžeme začít. Kolegyně, kolegové, zahájíme hlasování. 53, 54, 55, 57. Jsou to pozměňovací návrhy, které chtějí zamítnout celý návrh. Takže budeme hlasovat okamžitě elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě teď, teď máme EPP a u skupiny EPP a u skupiny SAD jsou, máme jeden hlas navíc. U obou skupin je jeden hlas navíc. Takže poprosím eh, případné náhradníky, aby nehlasovali. Děkuji, končím hlasování. 45. Hlasovalo 21 pro, 23 proti, jeden se zdržel, čili zamítnuto. Dále článek 2, kompromis C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedna, dvě, osm. IMCO 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže ověřujeme číslo 128, Inko 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to v pořádku? Ano, končím hlasování. 27 pro, 17 proti, jeden se zdržel, čili toto je přijato. 126, pan Leichtfried, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme 126. Zahajuji hlasování. Většinou se nemýlím, ale člověk nikdy neví. Hlasovali všichni? je to všechno v pořádku, máme, souhlasí nám počty, končím hlasování. Říkal jsem vám to, 21, 19 proti, 2 eh, se zdrželi, je to přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Toto ověřujeme. Ověřujeme číslo 125. Zahajuji hlasování. Tady je dost obtížné dívat se, počítat ty hlasy, když sedíte takto v kruhu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 19 proti. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ověříme. Myslím si, že to je zamítnuto, ale ově- ověřujeme. 129. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 17 pro, 28 proti, jeden se zdržel, čili zamítnuto. 130, pan Bach, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme, chcete to ověřit? Zahajuji, ověřuji 132. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Takže to je zamítnuto. Teď 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Tak možná bychom mohli rovnou elektronicky hlasovat úplně o všem. Ne? No tak mně to připadá, že po každé když je to jasné, tak chcete hlasovat elektronicky. 131 hlasujeme elektronicky. Tam je trošku problém, že vy chcete eh, ověřovat to hlasování podle jednotlivých národností, nikoli podle jednotlivých politických skupin. U EPP máme o jednoho více. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, 25 proti. 133 a 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 138 a 74 dohromady. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 136. A 143 společně. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme 136 a 143. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 23 proti, je to zamítnuto. 141, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 139 a 140 společně, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme 139 a 140. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, 23 proti. 137. Pan Ugias, kdo je pro? Proti. Kdo se strešel? Zamítnuto. Kompromis A2, to budeme dělat rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování o kompromisu A2. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 24 eh, proti, takže zamítnu to. A teď a Kompromis A1. Hlasujeme opět rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování kompromis A1. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. 34 pro, 9 proti. IMKO 10. Je to na straně 6. Týká se to článku 7. IMKO, IMKO 10. Máte to všichni ve svých složkách? Našli jste to všichni, takže kdo je pro? Kdo je proti? Ohlas, oh, ověřujeme IMKO 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 25 proti. Teď návrh zpravodaje číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme, prosím, 17. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 22 ku 22. 195. Pan Galer, pan Ferber. 195. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme 195. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 15 pro, 28 proti. Je pravda, že je to dost těžké spočítat, takže vás chápu, že to chcete ověřovat. 194, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme 194. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 27 pro, 17 proti. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 197 to odpadá, 197 odpadá. Čili 19 je to návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 198, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 199, kdo je pro? Proti. Ověřujeme 199. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Teď kompromis J jako jablko. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 220. 220, týká se to článku 10, odstavce 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Imko 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. IMKO 18, hlasujte, prosím. Končím hlasování. 43 pro, nikdo nebyl proti, čili toto je schváleno. No, Víte, že když, hlasuje, když chcete eh, být pro, tak máte zvednout, musíte zvednout řádně ruce. IMKO 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, Dál. 226. Máme zde 236. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 237. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 251 and 255. Those in favor? 251 255. Kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> Kdo se zdržel? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 254. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 18 pro, 26 proti. To je zamítnuto. Imko 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme IMKO 24. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 24 proti, čili je to zamítnuto 252. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme 252. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19 pro, 24 proti, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď kapitola 4, kompromis D jako dana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě devadesát. Ne, 295, říká předseda, že ostatní asi odpadly. Takže 295, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 296. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 297 a IMKO 27 a ještě 298, tyto tři dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě devadesát devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 300. Kdo je pro? 299 jsme eh, neschválili, takže hlasujeme o čísle 300, říká předseda na dotaz z pléna. Takže ještě jednou 300, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme číslo 300. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 20 proti, čili je to schváleno. 302.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme, prosím, číslo 304. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 30 pro, 14 proti. 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme 305. Hlasujte prosím o 305. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 26 proti. 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Poprosím vás opět o ověření. Zahajuji hlasování 306. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, takže 18 pro, 26 proti, bylo to zamítnuto většinou. 307 a 308 společně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme, prosím, zahajuji hlasování o těchto dvou bodech 307, 308. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 17 pro, 26 proti. 309, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 310, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 311, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme 311. Já si myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 25 pro, 18 proti. 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že to je asi negativní, ale ověřujeme to. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 18 pro, 26 proti. Zamítnuto. 314 a IMKO 28 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 316. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 19 pro, 25 proti. 315. Kdo je pro? <laughs> Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je, ověřen, eh, že to je schváleno, ale ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, no je to 30 pro 14 proti přijato. Další je 317. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítlo to. 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 319, kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ověřujeme 325. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 25 proti. 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Ověřujeme 326. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 38 pro, 6 proti, přijato. 327, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to. 328 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 330. Ne, ne, ne, omlouvá se předseda 329. 329, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to. 330. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 331. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 332. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 333. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 27 pro, 17 proti. 300, eh, pardon, 37. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže ověřujeme 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 36 pro, 8 proti, přijato. Chtěla bych vám ještě jednou požádat, eh, abyste eh, zvedali řádně své ruce. 335 a 336 to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme 338. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, 23 proti. 339. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 337 plus 340 plus IMKO 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 341, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 342, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 343, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 345, kdo je pro? Proti?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 Where's that? F. Kompromis F. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 422 k článku 30a. Kdo to má? Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 425. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 423. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 423. Zahajuje hlasování. Myslím, že je to natěsno, ale je to těžké, těžko se to odhaduje. Končím hlasování. Ano, 30 pro, 14 proti, je to přijato. Čtyřista dvacet sedm. Kde teď vlastně jsme? 424 odpadá, protože jsme přijali 423, takže teď jdeme k IMCO 36, to je vlastně doplnění. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Teď 427, 434, ty uděláme zvlášť, protože je tam jiné znění. Takže 427, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Můžeme ověřit 427. zahuji hlasování. Končím hlasování, je to přijato. 23 pro, 21 proti. 434, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme 434, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. 23 proti, 21 pro. 426 je další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 430, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 431 a 432 jsou identické, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 433, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď máme kompromis G. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Four, six. 469, eh, článek 33, to je další. Tam jsou čtyři pozměňovací návrhy 469, 470, 471 a 472. Hlasujeme o nich zároveň. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. 29 pro, 15 proti. Takže teď jdeme na kompromis L. Článku 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme kompromis L. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování je to zamítnuto. 18 pro 24 proti. To znamená, že musíme projít všechny jednotlivé pozměňovací návrhy. Takže 493, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 495, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 495, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 25 ku 18, 494. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 494. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato 23 ku 20. 496, 497, 498 dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 499 odpadá, takže 500, 500 a 501, 2, 3 a 4, to je dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. Ověřím to, pokud chcete, ale podle mě je to úplně jasné. Souhlasíte s tím, abychom pokračovali, takže 505. Kdo je pro? 505. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 506. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 507 a 508, o těch hlasovat nebudeme. 516, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. Moc jich nehlasovalo. Takže zahajuji hlasování. 516. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. 22 ku 22. Pětset devět, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 509, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a je to zamítnuto 18 ku 25 510. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 511. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 512. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 512. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 25 ku 19. 513. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 514. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A 515. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit 515, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto zase těsně 22 k 22. A teď 518 a 519, tam je ústní pozměňovací návrh, který máte ve svých hlasovacích seznamech. Máte někdo nějakou námitku k ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak budeme hlasovat společně o těchto dvou, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 520 je následující. Ten byl vlastně stažen, takže 521 paní Wills. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 521, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to zamítnuto 18 ku 25, 522. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 523. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 524. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ample 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ample 30. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato 23 ku 21. 526. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 527. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Empl 31. Ne, omlouvám se, to je pravidlo 50, takže o tom nehlasujeme. Takže Empl 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Ample 35, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto. 19 pro, 25 proti. 529, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. 529, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 22 proti, je to zamítnuto. Ample 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme Ample 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. 22 ku 21. Takže teď 536, ještě před tím kompromisem I, 534, paní Tykal, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, můžeme ověřit, 534, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto 21 ku 22. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Five, four, one. 541. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. IMKO 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 542. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit. 542, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto 16 po 25. 543. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto stejná většina 544. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Zamítnuto. 18 pro, 24 proti. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 60. Myslím, že je to zamítnuto, ale zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 16 pro, 26 proti. Je to skutečně zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 61. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to zamítnuto. 19 pro, 22 proti 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 70. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato 25 ku 17. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 64, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to zamítnuto těsně 21 k 21. 65, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 65. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 14 pro, 28 proti, je to zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 68, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro, 24 proti, zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 72. Zahajuji hlasování. Myslím, že je to zamítnuto, ale raději hlasovali všichni. 15 k 27 je to zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 19 k 23. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 77. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 25. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme to udělat ještě jednou. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme dvojku, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato 28 ku 13, 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři. To je v návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme trojku, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato 27 ku 15. 81, 82 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Myslím, že je to přijato, ale raději ověříme. 81, 82 společně. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování přijato 25 ku 17. 85 je další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Empl 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Empl 2, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 24. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 87. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 27 ku 14. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato, ale polovina z vás nehlasovala, takže ještě jednou zahajuji hlasování 86. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. 30 ku 11. Empl 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Empl 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Je to zamítnuto. 18 ku 24. Empl 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina zamítnuto. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89 odpadá. 90, to je doplnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 90. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato 26 ku 17. 91 je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Ještě žijí? Ano, ještě žijí. Takže 93, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 96 a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 17 k 23. 6 zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit Ample 6, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 19 pro, 24 proti. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování o 99. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 20 ku 23. IMKO 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme, protože nevím, jak hlasovala EPP, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 31 ku 10. 102. Imko 5. Dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Empl 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Empl 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 25. 103, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To bylo společně s IMKO 6, protože jsou stejné. 104, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9. Kdo je pro?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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Ample 1, zahajuje hlasování. Končím hlasování, je to zamítnuto 19 ku 24. Takže závěrečné hlasování, legislativní návrh v pozměněném znění, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19 pro, 15 proti a 10 se zdrželo, takže je to přijato. Legislativní usnesení zahajuje hlasování o legislativním usnesení. Hlasovali všichni? Has everybody voted? Yes. Vote is closed. Končím hlasování. 19 pro, 17 proti a 8 se zdrželo, takže i toto je přijato. Blahopřejeme panu Zásadovi. I think, I think colleagues we can say... Tak kolegové, myslím si, že si můžeme dovolit skutečně říci, že jsme v tomto rozpolceni, ale takové je rozhodnutí. We now move on. For those who have to... Tak, kolegové, ti z vás, kteří mají odejít, nechť tak učiní v tichosti, abychom se my, kteří zde zůstáváme, mohli zabývat i dalším programem na pořadu jednání. Prosím vás, rád bych poprosil někoho ze sekretariátu, zda eh, se čaj na cestě sem k nám někam ztratil, nebo co se stalo, prosím. Yeah. is on the road worthiness package. Takže půjde o balíček k technické způsobilosti vozidel, prosím kolegové. Tak kolegové, ale prosím už opravdu jděte pryč. Pakliže odcházíte, jděte pryč hned, buďte tak laskaví. A nezdržujte se mi tady, nebavte se mi tady v sále. Tak dobrá, kolegové. Víte co, pustíme se do práce. Zdá se, že lidé mají pocit, že tady mají nějaký bar, kde se můžou bavit zcela volně. To znamená, další téma na pořadu jednání je balíček technické způsobilosti. Máme tři zpravodaje, pana Kuna, paní Sehnalovou a e, paní Savisar Tomasat. Jako první má slovo pan Kun. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, eh, že bezpečnost na silnicích v Evropě je velmi důležité téma. Komise nám k tomu předložila návrh. Já jsem zodpovědný za pravidelné technické kontroly motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Naším společným cílem je snížit počet úmrtí na silnicích samozřejmě a samozřejmě snížit také počet celkově těžce zraněných osob. Zejména u transitních zemí je to očividně velmi důležité téma. Je to téma, které chceme prosadit. Chceme prosadit co nejharmonizovanější technickou úroveň u kontrol eh, motorových vozidel. Chceme zavést minimální standardy, zajistit technickou neutralitu. Ta musí zůstat zachována. Dovolte mi stručně zmínit eh, své pozměňovací návrhy k článku 1 ve všech členských státech eh, musí být technické minimální standardy, zejména pro přípojná vozidla. Eh, ta, ty musí být zajišťovány. Nad rámec toho každý členský stát, když má pocit, že to je nutné, anebo takové procesy už má, tak to každopádně eh, ty nároky zvýšit. V komisi i v radě diskuse na toto téma byla Eh, v tom smyslu, že eh, by to mělo být nařízení, komise chce nařízení, rada bych, by spíše chtěla směrnici kde by se pak zohlednily ty legislativní jednotlivosti členských států. Já jsem ovšem toho názoru, že když už jsme zde jako výbor a chceme mít eh, jasné směrnice, tak potřebujeme mít nařízení, aby bylo všechno jasné. Ty rozdílné kompetence mohou být klidně na bedrech členských států. Eh, článek 2. Tady jde o přizpůsobení terminologie stávající směrnici z roku 2007 46 Potom článek 3, definice. Zde hovoříme také o tématu historických vozidel, zda mají být vyňata eh, z těch technických kontrol nebo ne. Já si myslím, že zde je důležité zohlednit, že každý členský stát má určité své historické dědictví, které je potřeba zohledňovat, ale vozidla starší, eh, poznámka, jsou to tedy vozidla starších 30 let, nicméně tato definice nestačí, je potřeba mít nějaké technické, eh, eh, nějaká technická kritéria, je potřeba provádět dostatečné vizuální kontroly, tak aby tady ta, ten historický charakter toho vozidla byl skutečně zachován. Pokud jde tedy o technické kontroly jako takové, zde se objevilo několik nesrovnalostí a zejména po překladu e, mého návrhu a po té, co si ho přečetli kolegové. Já jsem dostal několik upozornění e, na tyto nesrovnalosti. Šlo e, to o to, že jsem chtěl zlepšit definice eh, komise a ponechat dostatek prostoru pro jednání. Je, zejména o data ehm, zprovoznění vozidel sestavení vozidel a tak dále. E, vozidla musí včetně své výbavy být zachována ve stejné podobě po celou dobu provozu. Já jsem přesvědčen, že v této věci se stínovými zpravodaji nalezneme dostatečné pole pro schodu. Teď odpovědnosti článek 4 pozměňovací návrh 19. Tady nám jde o e, přístup k datům e, výrobce vozidel, Eh, a výrobce eh, testovacích jednotek, těchtovacích přístrojů. Je potřeba, aby všichni měli k těmto datům přístup. Eh, samozřejmě musíme mít přístup k datům od výrobce a, dat, a da, k datům z technické kontroly. Všichni musí mít k těmto datům přístup. Jsme konec konců v věku IT a neměl by proto, proto být problém do, do té databáze získat přístup. Návrhy 20 a 21 článku 5 datum kontrol a četnost. Já si myslím, že bychom měli stanovit nějaký minimální interval, to by asi bylo nejvhodnější, a to je konec konců i závěr eh, stávajících kontrolních intervalů v členských státech pro jednotlivé třídy vozidel. Eh, všeobecně jsou to čtyři roky po výrobě, to znamená nové auto, nové vozidlo po čtyřech letech poprvé na kontrolu a poté máme minimální interval dva roky. V jedenácti členských státech máme eh, v oblasti dvoukolových vozidel eh, absenci kontroly kapotáže já jsem ve svém návrhu toho názoru, a jsou to i návrhy 20 a 21, dospěl jsem k tomu názoru zkrátka, že dvoukolová motorová vozidla by do tohoto také měla spadat. Konkrétně jde o těžké motocykly, které jsou vybaveny různou elektronikou a různými asistenty pro jízdu. Pokud jde o přípojná vozidla, je nutné, aby měla eh, dostatečné technické vybavení a eh, zejména v situacích, kdy jsou těžší než 750 kg, musí být také předmětem kontroly. Eh, podmínky kontrol musí stanovovat členské státy. Člán, návrh 23 k článku 5 zde jde o kritérium 160 tisíc ujetých kilometrů, poté, poté tedy opět kontrola, pokud to je tady i před těmi čtyřmi lety. Ovšem tady musíme dávat pozor na stáčení eh, tachometrů, to tady jistě určitě také hraje roli. Eh, článek 5, odstavec 4, eh, návrh 24. Technická kontrola před termínem při výměně vozidel. To je velmi důležité. Naším cílem je, aby probíhala kontrola i v členských státech a aby byla uznatelná. To je kritérium, které e, začne platit po pěti letech, ale pak, když dochází k prodeji a přeprodeji e, těchto, těchto vozidel, k čemuž dochází stále častěji, tak by nemělo být e, nutné provádět další komplexní kontrolu, která třeba proběhla, já nevím, před šesti měsíci nebo tak, u toho stejného vozidla. Pak velmi, velmi stručně k článku 12. Pozměňovací návrh 27. Kvalifikace inspektorů, kvalifikace kontrolorů, minimální standardy kvalifikací. Je potřeba mít alespoň, um, alespoň vyučení na mistra, případně vysokoškolské vzdělání, ať už inženýrské nebo podobné, které může představovat kvalifikaci pro tyto inspektory. Chápu, že v členských státech jsou proto různé postupy, a to i v, na jednotlivých stanicích technické kontroly, kde se provádí komplexní kontrola vozidel. Nicméně rozdíl mezi tím člověkem, který to vozidlo zprovozní, a mezi tím člověkem, který ho pak nějak kontroluje z technického hlediska podle předepsaných norem, eh, předepsaného, předepsané vybavenosti, bezpe, dopravně bezpečnostních opatření, řízení, brzdy, eh, kola, gumy a tak dále. To musí být skutečně dvě různé osoby s různou kvalifikací. Je potřeba, aby každé vozidlo viděli aspoň dva páry očí, to znamená ne, aby ten, kdo, ho, kdo to vozidlo zprovozní, si jenom vyměnil klobouček potažmo a řekl, že to eh, vozidlo je technicky v pořádku. Delegované akty, pozměňovací návrhy 3035, tady eh, myslím, bychom měli omezit pravomoci komise na to pětileté období a každých pět let bychom od komise pak měli dostat zprávu v rámci Eh, postupu v eh, oblasti eh, pravidelných technických prohlídek. V rámci EPP se diskutovalo také o tom, že bude jednoznačně nutné mít takovou technickou složku pro každé vozidlo, kde budou, kde budou uvedeny všechny důležité poznatky, které to vozidlo doprovází, to znamená počet ujetých kilometrů, nehody toho nebo toho druhu, celkové technické hodnocení, a tím se zabrání mnoha problémům, jako je například stáčení tachometru. E, už předem děkuji za skvělou spolupráci ostatních kolegů, kteří se k tomuto tématu vyjadřovali a vyjadřují. Já si myslím, že teď teprve začne intenzivní spolupráce, jak už zaznělo, času není mnoho na představování pozměňovacích návrhů. Návrh komise je však zveřejněn už po dlouhou dobu a já jsem se pochopitelně e, tohoto návrhu přidržel. Těším se na spolupráci. Děkuji vám. Děkujeme paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl eh, pan spoluspravodaj kolega Kuhn, eh, tento balíček návrhů k technické způsobilosti vozidel je dalším příspěvkem k cílům v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které jsme si stanovili eh, do roku 2020 a potažmo vizí nula do roku 2050 a stejně tak eh, jako příspěvkem našim závazkům, pokud jde o oblast životního prostředí. Já jsem zodpovědná za tu část, která se týká silničních eh, kontrol eh, a musím asi říct, že rámec pro provádění technických kontrol, která tímto návrhem zavádíme, musí jít jednoznačně ruku v ruce se vzděláváním všech účastníků silničního provozu, odbornou přípravou těch, kteří jsou zodpovědní za kontrolu a s účinným prosazováním pravidel ze strany členských států. Stručně představím své pozměňující návrhy, které eh, mám k této, k této zprávě. Eh, v první řadě považuji za důležité vyjasnit v celém nařízení pojem technická silniční kontrola, a to vzhledem k tomu, že silniční kontroly probíhají také za jiným účelem než například eh, například u projednávané legislativy o tachografech a podobně. Pan kolega Kuhn eh, zmínil definici technické kontroly a myslím, že o ní budeme ještě diskutovat, protože původní text komise považuji v tomto smyslu za plně vystihující podstatu problému. Považuji eh, zároveň za důležité vyjasnit v textu definici podniků, které provozují silniční eh, přepravu a ke kterým se toto nařízení primárně vztahuje. Ve své zprávě vycházím z faktu, že v současnosti existují obrovské rozdíly v provádění silničních technických kontrol v jednotlivých členských státech. Podíl vozidel, u nich se při silniční kontrole zjistilo, že nejsou v souladu s požadavky na technickou způsobilost vozidla, se pohybuje v rozsahu od 0,3 v jednom členském státě až po 63 v jiném členském státě. Velké rozdíly existují i mezi sousedními zeměmi. Některé členské státy uplatňují propracované kontrolní postupy podobné pravidelným technickým prohlídkám, zatímco jiné provádějí vizuální prohlídky nebo pouze kontrolují technické eh, doklady. Ve své zprávě proto plně podporuji, aby výběr vozidel, která mají být podrobena silniční technické kontrole, vycházel z rizikového profilu provozovatelů. Cílem je odměnit ty provozovatele, kteří svá vozidla řádně udržují pomocí pravidelných technických kontrol. Jsem si vědoma obtížnosti realizace tohoto systému v jednotlivých členských státech jak jsem měla možnost konec konců i vidět v praxi a proto považuji za rozumné, aby bylo jeho zavedení provedeno ve dvou fázích. V článku 24 proto navrhuji jejich spuštění pro vozidla nad 3,5 tuny do 3 let a pro lehká užitková vozidla do 3,5 tuny až do 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy by zároveň měly zajistit, aby silniční technické kontroly byly prováděny bez diskriminace na základě státní příslušnosti řidiče nebo země registrace užitkového vozidla. Za zásadní považuji zajištění kvalitní odborné přípravy kontrolorů, a to jak u vstupní, tak u podrobné kontroly. Navrhuji proto několik změn k článku číslo 8. Kvalitní školení by mělo být ústředním prvkem každého systému a pomůže předcházet neefektivnímu provádění silničních technických prohlídek a zbytečným časovým ztrátám pro podniky a řidiče. Co se týče rozsahu návrhu, vítám skutečnost, že do působnosti ustanovení o silničních kontrolách mají být zahrnuta lehká užitková vozidla s hmotností nižší než 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla protože tato vozidla jsou stále častěji používána v silniční dopravě pro obchodní účely. Kromě toho se u této skupiny vozidel neprojevuje klesající trend, pokud jde o počet úmrtí na silnicích. Ze stejného důvodu navrhuji rozšířit povinnost podstupovat silniční technické kontroly rovněž na traktory kategorie T5 využívané pro obchodní účely, jelikož tato vozidla jsou stále častěji využívána s cílem předej, obejít povinnosti kontroly stanovené právními předpisy pro těžká užitková vozidla. Plně podporuji sjednocení postupů pro kontrolu zabezpečení nákladů, protože nedostatečné zabezpečení nákladů je považováno za faktor související až s 25 případů nehod za účasti nákladních vozidel. Samozřejmou součástí kontrol musí být měření přetížení náklad, eh, nákladních vozidel. Považuji rovněž za důležité vyjasnit v návrhu komise otázku odpovědnosti za technický stav užitkových vozidel. Navrhuji proto několik pozměňujících návrhů k článku číslo 7 s cílem vyjasnit, že podniky provozující užitková vozidla by měly být vždy odpovědné za udržování technické způsobilosti vozidla. Stejná situace se týká zabezpečení nákladů Eh, jelikož se na manipulaci s nákladem a na jeho zabezpečení podílí mnoho subjektů, jejich odpovědnost by měla být vázána na úkoly, které vykonávají. Při technických prohlídkách a technických silničních kontrolách se shromažďuje významný počet eh, objem údajů o vozidlech a jejich stavu. Tyto údaje by tak mohly být eh, použity při zachování ochrany údajů pro přípravu risk rating systému. Na závěr bych chtěla poděkovat za pozornost. Těším se na návrhy jak ze strany kolegů a určitě i na práci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Mrs. Savisa. Děkuji, paní Savisa. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou k třetí části tohoto balíčku technické způsobilosti vozidel, týká se to registračních dokladů vozidel. Účelem registrace je povolit užívání daného vozidla v silničním provozu. Jsme přesvědčeni, že procedury registrace vozidel by měly být takové, aby vozidla která nejsou bezpečná, nepřišla do silničního provozu. Je také potřeba zajistit, aby vozidla, která se prodávají, případně se převádějí do jiných členských států za účelem eh, obchodního využívání, byla mm, náležitě dohledatelná. Balíček způsobilosti vozidel pro silniční provoz se tímto konec konců také zabývá. v rámci eh, zprávy o registraci vozidel se zabýváme jak registrací vozidel, tak výjimutí vozidel z registru nebo dočasným výjimutím. Může dojít k tomu, že jednotlivá vozidla budou vyňata z registru, dokud úspěšně nesplní eh, technick, požadavky technické kontroly. Poté tedy nebude nutné provádět novou technickou kontrolu, eh, novou registraci, protože ta registrace se automaticky obnoví. Pakliže máme vozidla registrovaná v jiném členském státě, při jejich přeregistraci v dalším členském státě se jejich původní registrace také automaticky zruší. Případně také na základě přeregistrování vozidel by došlo k anulování výsledků technické kontroly. Rovněž zavádíme nové požadavky pro databáze elektronických dat z registrace vozidel, Předložila jsem v tomto smyslu pozměňovací návrhy tak, abychom byli koherentní s ostatní legislativou a abychom eliminovali administrativní zátěž. Myslím si, že registrace vozidel by měla být propojena s technickou kontrolou vozidel, tak aby se eliminovalo co možná nejvíc papírování. E, to je pozměňovací návrh 7. Na základě rozsudku Evropského, Evropského soudního dvora případě, v jednom nizozemském případě si myslím, že by všechny členské státy měly začít uznávat eh, technické kontroly, technické silniční kontroly. To je můj pozměňovací návrh 4. Je potřeba zavést jednotnou databázi, která by zjednodušila identifikaci vozidel. Databáze, eh, pokud bych bude existovat více v členských státech, musí být propojeny. Pakliže nějaké vozidlo je permanentně vyňato z registru, je potřeba to tak také zaznamenat. Upozorňuji na fakt, eh, že po prodeji vozidla eh, vidíme v členských státech nedostatky v tom, kdo je odpovědný za to vozidlo po tomto bodě. Eh, je to často právě původní majitel vozidla, který se musí starat ještě o definitivní výjimutí vozidla z registru vozidel, tak aby nebyl ten původní majitel tedy považován za odpovědného za případné škody při nehodách. To je pozměňovací návrh číslo 5. Na závěr bych chtěla poděkovat všem spoluzpravodajům, stínovým zpravodajům. Těším se na vaše pozměňovací návrhy, tak abychom mohli brzy dospět k definitivnímu kompromisu. Děkuji. Okay, colleagues, the good news is you... Dobře, vážené kolegyně, kolegyně, myslím si, že to je dobrá zpráva, že máte velký zájem o toto téma, ale zároveň je zde špatná zpráva, protože 15 lidí se přihlásilo o slovo, přečtu seznam abych se ujistil, že mám všechny na seznamu. The Economic and Social Committee. tedy zástupce výboru Evropského hospodářského eh, výboru, pak pan Benin, pan Groš, paní Diran, paní Rozpach, pan Ertuk, pan Vlasto, pan Berger, paní Foster, pan van Dalen, Mrs. Tickow and Mr. Back and myself. Anybody else? I don't think Ještě někdo se hlásí? Mám pocit, že už snad tady nikdo jiný ani není, kdo by nebyl na tom seznamu. Takže každý, prosím, se držte dvou minut, protože jinak tady budeme asi až do půlnoci. Čili nejprve za výbor EHSV, pan Rano Čerio, mm, vyslovil jsem vaše jméno správně. Ano, děkuji. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den. Já jsem byl zpravodajem pro EHSV co se týče balíčku pro eh, technickou způsobilost vozidel a chtěla bych vám stručně říci, že tedy máme určité eh, otázníky, které se týkají těchto dokumentů. Jak už zde bylo řečeno, eh, co se týče té právní formy dokumentu, tak my bychom chtěli, aby to bylo návrh nařízení komise, ale zároveň, protože se domníváme, že pokud by tam bylo nějaké eh, měkčí eh, zákonodárné nebo měkčí právo, tak by to vlastně příliš nechávalo prostor členským státům. A pokud bychom se uchýlili ke směrnici, tak by se celkově ten proces harmonizace možná zpomalil. Takže my jsme proto nařízení. Dále, co se týče těch jednotlivých zpráv. Tak, oceňuji za prvé tedy zprávu pana Kuna, který řekl, že opět jsou zde teď skutry a motocykly v této zprávě, i když je to oproti názoru komise, protože zde hovoříme o jedněch z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Také souhlasíme s vaším zpravodajem, který hovoří o tom e, systému, že tedy by místo toho systému 4.2.1 by to měl být systém 4.2.2. Eh, e, eh, a je to kvůli Eh, jde to vlastně od 2000 eh, asi do 5000. Dále, co se týče dalších věcí, tak máme určité pochyby ohledně vašeho rozhodnutí odstranit návrh, který říká, že eh, vozidla M1, které mají rychlost větší než 60, pardon, které mají větší mm, ty najeté kilometry než 160 tisíc by měly pod, pod tu prohlídku každé dva roky. A domníváme se, že co se týče té formulace 422, tak všechny automobily, které mají najetý větší počet kilometrů, by měly být eh, kontrolovány častěji. Jde o to, že u nich je dost vysoké nebo vyšší riziko nehod. Také mohu říci, eh, že je zde i to riziko manipulace s těmi tachometry, ale myslím si, že to není ještě dostatečně vlastně vážné nebo velké riziko. Dále, co se týče vašeho návrhu, eh, návrhu paní Sehnalové, tak chtěl bych říci, že náš výbor plně souhlasíme s vaším eh, návrhem reporty, eh, zprávy. Souhlasíme tedy s těmi pravidelnými technickými prohlídkami. Komise žádá o 5 o to, aby 5 celého vozového parku byl kontrolován. Ale pokud vezmeme v úvahu velký počet těch lehkých užitkových vozidel, která jsou v oběhu, tak tento cíl je poměrně ambiciozní a vůbec nevím, zda je to dostatečně realistický návrh, protože e, vlastně by se to týkalo vysokého počtu. Takže bychom se vás chtěli zeptat, zda je skutečně dobrý nápad žádat příslušné orgány, aby vykonávali prohlídky. Eh, eh, vlastně takovým způsobem, aby členské státy jak doplnili doplnily ty eh, požadované počty, aby se nakonec doplnil ten, ten cílový počet. A pak ještě, co se týče, je zde také návrh mít zde nový certifikát, nové osvědčení, o schodě, který by eh, nahradil ten stávající. Myslím si, že ten návrh 10b v návrhu pana Kona je dobrým krokem v tomto směru, čili ten váš návrh eh, v tomto bodu se nám velice líbí. Very much. Right. Two minutes, members. Děkuji. Teď nejprve pan Benin, který musí hlasovat do jiného výboru, a pak pan Groš, čili pan Benin. Velice děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že obecně vítám obecný přístup eh, zpravodaje, který se týká pravidelných kontrol. No a co se týče EU, pokud to považujeme za společný prostor pro eh, silniční dopravu, tak si myslím, že je velice dobré, abychom zajistili to, že všechna vozidla v celé Evropě jsou dobře udržována, ale zároveň si domním, domnívám, že ty požadavky na pravidelné kontroly by neměly zastínit eh, Eh, ostatní eh, kontroly je důležité, aby všechna vozidla byla stále eh, v dobrém stavu. A proto byste měli být také dobrá vazba mezi těmi pravidelnými technickými kontrolami a mezi těmi silničními technickými silničními kontrolami. Dále hovoříme zde také o těch programech, problémech, jako jsou například nadměrná, nadměrná, nadměrné zatížení, to se týká také těch přívěsů, pak e, jsou zde také traktory, hovoří se o tom, že traktory se někde vlastně používají co by e, konkurence přepravy a také je zde otázka se zabezpečením toho nákladu. Takže já bych ty traktory nevýjímal z těch kontrol, ale zároveň si nejsem jistý, zda by ty traktory měly být také zahrnuty v těch pravidelných e, prohlíkách. Otázka je praktičnost, protože také je zde třeba otázka, kde by měly být ty traktory kontrolovány. A pak ještě mám ještě jeden komentář, který je velice důležitý a týká se eh, pozměňovacího návrhu 5 a 28, který se týká organizace těchto testů. V deseti členských státech mají certifikované autoservisy, ale to je pouze deset členských států. A tři z, nej, z nejlepších, eh, eh, tři země, kde jsou vlastně tři země ze čtyř zemí, kde mají nejlepší výsledky, mají tento systém, takže já souhlasím s tím e, eh, navrhem, aby zde byly vlastně oddělené e, autoservisy a oddělené kontrolní stanice, aby to tak bylo ve všech 27 členských státech. Myslím si, už budu končit, pane předsedo, ale myslím si, že to byl takový můj hlavní komentář a tím končím. Děkuji. No tak trošku jsem mi vzal vítr z plachet, že jsem chtěl něco podobného říci později. Pan Groš, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat všem spoluspravodajům za spolusprávy. V EPP máme příslušné stínové zpravodaje. Já se proto vyjádřím zejména ke zprávě kolegy Kůna. Jak víte, jde nám hlavně o přidanou hodnotu takovýchto iniciativ. Já jsem z pohraniční oblasti, kde jde o přeshraniční spolupráci. Ta se očekává a bude se očekávat a nesmíme na ní zapomínat. Pakliže chceme skutečně vytvořit evropský prostor, tak by bylo potřeba hranice zrušit. A to by pro mě znamenalo tři důležité věci. Jednak vysoké kvalitativní standardy, protože to bude pak základ vzájemného uznávání standardu tato směrnice nesmí vést k tomu, že se standardy sníží. Za druhé, musíme mít dvě kritéria. Bezpečnost, ochrana životního prostředí. A za třetí, musíme zajistit, abychom um, eliminovali jakoukoliv podobu falšování, to znamená mít řádné informace, eh, databáze, vzájemně propojené, nesmíme porušovat ochranu osobních údajů občanů samozřejmě, ale potřebujeme sdílet data. Já si myslím, že i v této oblasti by lepší výměna informací ku prospěchu. Eh, z vlastní země vidíme celou řadu dobrých příkladů. Máme takzvaný car pass, to znamená průkaz vozidla, který nám umožňuje například sledovat počet ujetých kilometrů nebo například e, podávat informace o vážných nehodách, e, ve kterých bylo to vozidlo účastno. A kdybychom to udělali na evropské úrovni, tak bychom najednou zjistili, že na evropské úrovni máme až 40% nesprávných informací nebo vyloženě lživých informací. A já si myslím, že kdybychom něco takového zavedli, mohli bychom splnit ty tři cíle, které jsem zde zmiňoval, ochranu bezpečnosti, životního prostředí a tak dále. Děkuji vám. Děkuji, paní Duron. Děkuji, pane předsedo. Tři aspekty především. Ve zprávě pana Kuna otázka frekvence kontrol. Takže to máme stanovisko 4221, ale ten nájezd mě připadá velmi důležité kritérium, abyste ho vypustili. Vypadá to, jako kdybychom se trochu báli z toho, že máme horečku, tak radši vyhodíme teploměr. Důležité je nejen tedy, jaký mají, eh, jaké mají stáří, ale musí tam být také ten nájezd počet najetých kilometrů, takže tam musí být dvojí měřítko, to znamená eh, věk nebo stáří vozidla a na druhé straně také počet ujetých kilometrů. Obě dvě kritéria jsou důležitá. Pokud je o nezávislost eh, servisu a těch, kteří provádějí státní technickou kontrolu, tak to je podle mě důležité. Slyšela jsem, eh, jaké jsou výsledky, pokud jde o nezajištěnou nezávislost. Podle mě je to důležité, protože lékař zároveň nemůže být lékárníkem. Já si myslím, že to je důležitá věc, to je tedy za druhé a za třetí environmentální normy. Já si myslím, že pokud jde o kontrolu osobních eh, a užitkových vozů tam se nemůžeme omezit pouze na elektronický systém na palubě eh, vozidel to je samozřejmě dobré ale nemůžeme vycházet pouze z těchto technických údajů potřebujeme také přímou kontrolu pokud jde o co two a nox protože u nox ty částice jsou tak jemné že se velmi složitě kontrolují ale já si myslím že je opravdu důležité nespoléhat pouze na palubní technologii. to jsou ty tři body na které jsem chtěla upozornit. Děkuji, že jste dodržela čas. Paní Rozbach, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tady toto vše říci německy. <laughs> Vielen herzlichen Dank für den, für den Bericht. Děkuji mnohokrát kolego Kune za zprávu. V naší frakci Eh, budeme mít nakonec zkrátka různé hlasovací seznamy kvůli eh, různícím se národním zájmům. Pro tu mou verzi v podstatě mohu říci, že souhlasím s kolegou Grošem. I já jsem z oblasti, kde máme mnoho přeshraniční dopravy a my tady děláme evropskou legislativu pro 27 zemí. A je pro mě proto důležité, aby všechna vozidla bez ohledu na typ která jsou na silnicích, na veřejných cestách, musí nějakým způsobem odpovídat všeobecným bezpečnostním standardům. Nejde, není možné, eh, když eh, E, někdo jede, byť je to třeba jenom nějaké malé vozítko, někam jede na okurky na zahrádku, aby mu nefungovaly brzdy nebo světla. A to samé platí pro, tra- pro traktory. Já jsem z oblasti, kde jsou na e, silnicích traktory, které jsou přes 1,5 pruhu a jsou naprosto obrovské. Často se jim auta ani nemohou vyhnout. Je to velmi důležitá věc. A to samé platí i pro eh, lehká, eh, leh, eh, pro lehká užitková vozidla, která řídí často nějací uční, kteří mají kufr plný 180 balíčků od šéfa, které musí doručit a vůbec vlastně nic nevědí. Bylo by fajn, kdyby se i tato vozidla pravidelně a čím častěji, tak tím lépe kontrolovala. Samozřejmě i pro, eh, samozřejmě pro běžná osobní vozidla není problém ten systém 4, 2 a 2 roky. Tam to takový problém není. Jsem také velmi ráda, že se do toho zahrnou skútry a motocykly. Znám eh, výrobce motocyklů, kteří zkrátka řeknou, Dobrá, stačí nějakých, eh, stačí nějakých 300 motohodin a e, konec. Já si myslím, že toto vůbec není správný cíl. Myslím si, že i tato vozidla by měla splňovat stejné bezpečnostní standardy jako všichni úča- ostatní účastníci silničního provozu. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Ertuk, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. I já děkuji zpravodajům. Je to velmi dobrá práce. Dovolte mi dostat se rovnou k jádru věci. I já jako ostatní bych rád podpořil myšlenku, že se tento systém rozšíří i na dvoukolová vozidla. To je velmi zajímavé a důležité. Když se podíváme na statistiku, tak tam mluví za vše. Nejvíce smrtelných případů jsou právě v tomto sektoru. Další otázka e, jsou ty intervaly kontrol. Řešení 4.2.2 je, myslím, přijatelné. Eh, mně by se upřímně nelíbilo, kdyby se muselo jezdit na kontrolu každý rok. Eh, musíme mít na paměti i sociální rozměr této věci. Například ti, kteří si nemohou dovolit eh, nejnovější auta, jsou tím nutně více zatíženi než ti, kteří auto mění každou chvíli a myslím si, že třeba ten dvouletý interval by byl ideální. A další téma, které bude asi trošku konfliktní, je ten takzvaný návrh komise s těmi 160 tisíci kilometry, kdyby ta kontrola pak měla být každoroční. To je, myslím, trošku problematické. A e, i zde bychom ty kontrolní intervaly měli ještě dořešit. A to nejdůležitější jsou samozřejmě ty standardy pro kvalifikace inspektorů. Myslím si, že není možné, abychom v Evropě měli různé standardy a že bychom neměli e, mít tako, takovou tu e, inspekční turistiku kvůli tomu, že vedle u sousedů jsou ty standardy trošku nižší. Další důležitý bod je nezávislost těch servisů a kontrolních míst. V Evropě se to dělá všude jinak Kolegové ve Spojeném království, myslím, mají naprosto běžné to, že tam, kde se auto opravuje, se i, se i provádí technická kontrola, ale já si myslím, že to je něco, co bychom měli ještě zvážit, protože eh, je pak velmi těžké zabránit nějakým střetům zájmům. Děkuji. Děkuji, pan Pirkr. Dvě minuty. O, děkuji, pane předsedo. I z mé strany děkuji všem zpravodajům. I ten návrh komise je dosti pozitivní. E, cílem je méně nehod, méně mrtvých, pravidelné technické kontroly. Na tom se jistě všichni shodneme. E, na čem se neschodneme, jsou ty podrobnosti. Já bych se rád vyjádřil k bodu e, těch následných kontrol, kde pan Kuhn v návrhu 5 navrhuje, že by ty podniky prováděly ty kontroly nezávisle od oprav vozidel. Rád bych upozornit na to, že máme různé předpisy v Evropě. V Rakousku je to tak, že eh, a my jsme na tom předesílám s nehodovostí daleko lépe než ostatní státy. E, nicméně ten kontrolní systém říká, že 6% všech nehod jsou způsobeny technickými nedostatky. V Rakousku jsou to jenom 2%. U nás máme systém, Eh, eh, kdy tedy v, tam, kde se opravuje, se i provádí technická kontrola, ale jsou to nezávislí kontroloři, nezávislí inspektoři řádně proškolení, kteří tu kontrolu, kteří ty, eh, tu technickou kontrolu provádějí. A jsou před, taky podle, podléhají také systému sankcí. Ehm, pakliže dojde k překročení ehm, nějakých stanovených limitů, tak se registrace odejme. Je to velmi efektivní systém a rád bych apeloval na kolegu Kůna, aby, aby ten, tento, na, tento požadavek na oddělení těch opravných stanic a těch kontrolních stanic odstranil, protože jsou systémy, které fungují velmi dobře. Pakliže by se to změnilo, vedlo by to například u nás doma k velkým problémům, muselo by zavřít mnoho podniků, ohroženo by bylo mnoho pracovních míst a e, hrozilo by snížení standardů bezpečnosti. Prosil bych tedy pana kolegu, aby tento návrh ještě stáhl, pokud je to možné. Děkuji, paní Foster. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem zpravodajům. Myslím si, že se shodneme na tom, že usilujeme o to, abychom zlepšili co nejvíce bezpečnost na silnicích pro všechna vozidla a abychom zaručili to, že všechna vozidla budou v co nejlepším stavu. Co se týče zprávy pana Kuna, mám k tomu několik komentářů. Myslím si, že tam také hovoří o těch historických vozidlech. To je dobré, že to máme v jiné kategorii a snad už se tím nemusíme zabývat. Uh, pak, co se týče těch připojných vozidel, my se nedomníváme, že by tam měly být zapojena a lehká připojná vozidla. Dále, co se týče kontrol STA, tak v, u, ve Spojeném království je velice dobrý systém, kde mm, pokud je auto starší tří let, tak musí být každý rok eh, zkontrolováno. My se od toho systému nechceme odchýlit, ale neměli bychom problém s tím, aby v jiných členských státech to třeba bylo jinak. Dále, co se týče oddělení těch stanic STK a Eh, autoservisů, tak v, ve Spojeném království máme velký počet lidí, kteří v tom pracují a rozhodně nechceme ve Spojeném království měnit tuto eh, strategii, tuto strukturu a také se nám příliš nelíbí, že se zde hovoří o nařízení a nevím přesně státory to, jak je to s eh, subsidiaritou a proporcionalitou a také ještě co se týče delegovaných aktů, s tím také máme určité otázky. Co se týče zprávy paní Sehnalové, tak zde máme určité otázky, které se týkají Eh, vlastně rozšíření pravomoci, protože zde vlastně se soustředíme spíše na ty velká eh, vozidla. Souhlasím eh, také se zákazem traktorů, s tím, co říkal pan Baněn. Myslím si, že bychom rozhodně neměli začínat kontrolovat všechny traktory. A zároveň ještě, co se týče těch certifikátů, které by měly zůstat ve vozidle, tak tam by byl problém s tím, kdy to vozidlo by bylo třeba odcizeno. Uh, a pak eh, si myslím, že ještě co se týče té opětovné registrace, pan Brod je naším stínovým zpravodajem. Máme ve Spojeném království velice dobrý eh, systém, který nechceme nějak měnit. Eh, máme zde Eh, systém, který si myslíme, že by se nemusel měnit. A pak ještě také musíme brát v úvahu náklady, eh, které by byly eh, zapotřebí k, k těm pozměnám, k, k pozměnění těch jednotlivých elektronických databází v jednotlivých členských státech. Čili to je z mé strany vše. Děkuji nyní pan van Dalen. Já, Ja, voorzitter, ik zit toch met enige verbazing na deze gedachtenwisseling te luisteren. Děkuji za slovo. Já si myslím, že možná bude trošku překvapením v rámci této výměny informací. že vlastně najednou by bezpečnost na silnicích eh, měla vycházet z těchto tří dokumentů. Já si myslím, že v současné době máme velice dobré systémy nebo dobré systémy, takže nevím, proč vlastně chceme změnit ty systémy, které podle mého názoru fungují poměrně dobře a nevím také, proč je zde tolik pozměňovacích návrhů protože je zde návrh těch silničních kontrol, pak je zde to číslo minimálně 5%. To tedy znamená, že někdo tam bude opravdu muset fungovat trošku jako policista v rámci těch technických silničních kontrol. Já si myslím, že trošku se snažíme změnit něco, co funguje poměrně dobře. A Například v Nizozemsku máme systém takových eh, kontrol a funguje docela dobře. Mám pocit, že většina lidí je s tím systémem kontrol spokojena. A nevím, zda bychom se neměli snažit nějak změnit, pozměnit systém, který funguje poměrně hladce. Eh, myslím si, že poměrně velká část uživatelů se třeba se, se prostě snaží udržovat svý, svoje vozidlo v dobrém stavu, snaží se, eh, aby, aby motor vozidla byl v dobrém stavu. Takže já si myslím, že bychom měli vlastně zůstat eh, v tomto systému. A pak je zde ta otázka toho limitu 160 tisíc kilometrů, zda to tam má vůbec být či ne. Já si myslím, že to je celé takové trošku zvláštní, třeba tento návrh. A domnívám se, že všechny ty pozměňovací návrhy by měly být staženy. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vyjádřím jakožto stínový zpravodaj pouze k těm průběžným kontrolám. Chci se ptát, eh, chci se zeptat, zda je nutné toto udělat ve formě nařízení. Nebylo by lepší udělat to formou směrnice? Eh, je to tedy k zprávě pana Kuna, k těm ostatním. Já si myslím, že to nařízení tady ne, neupotřebíme a měli bychom o tom intenzivně jednat, zda je toto právě ten nejlepší způsob, jak věci dělat. Za další, otázka rozšíření těch kategorií, u těch tedy silničních kontrol, to je také potřeba prodiskutovat. Statistiky nejsou spolehlivé. Prosím, já hovořím pouze o těch silničních kontrolách, ne o těch pravidelných kontrolách prováděných v servisu. To, toho se samozřejmě musí účastnit všichni ale jde o ta lehká vozidla kontrolovaná na silnicích. To je, myslím, také téma, které bychom měli ještě prodiskutovat. Také četnost kontrol, zejména v případě, když právě proběhla ta hlavní technická kontrola, tak by pak ta silniční kontrola měla být asi provedena poněkud rychleji. Ehm, dále zajištění nákladu, to je velmi důležité téma, na to máme evropské normy, které je potřeba dodržovat, ty je potřeba zkontrolovat a přeskoumat zejména u eh, těch silničních kontrol by právě zajištění nákladu mohlo být jedno z hlavnějších témat, protože tam je to důležité. Pak procentní sazba vozidel ke kontrole. Já si myslím, že eh, užitečné měřítko asi není počet celkově registrovaných vozidel v dané zemi. Například eh, v Rakousku počet eh, nákladních vozidel, která tam jezdí, versus počet, který je tam registrován, to je úplně něco jiného. Vo, e, užitková vozidla, která v zemi jezdí, to by bylo snad kritérium pro, u, u, pro stanovení této sazby, ne počet vozidel, která tam jsou registrována. Možná bychom tedy mohli použít trošku jinou klasifikaci. Eh, systém rizika, eh, hodnocení rizik, to vidím velmi negativně, protože mohou pak být tady eh, provozovatelé, kteří budou kontrolováni pět, šest nebo sedmkrát. A to není spravedlivé. U té klasifikace mám dosti značné obavy, zda neuděláme příliš obtížný ten přechod ze té špatné třídy v uvozovkách do té dobré třídy, aby nedocházelo k tomu, že ty špatné firmy v uvozovkách budou pak kontrolovány v podstatě nepřetržitě. Děkuji. Děkuji, paní Grisbeck. Paní Grisbeck, dvě minuty. Promiňte. Merci, že... Promiňte, pane předsedo, já jsem poslouchala a přemýšlela jsem o těch předcházejících příspěvcích. V tom krátkém čase, který mám k dispozici, bych ráda poděkovala paní Sehnalové. Nebudu zacházet do detailu, vzhledem k tomu, že podporuji celou řadu bodů, především vzdělávání, školení a požadavky v oblasti schopností. Zaměřím se tedy na tři otázky Především technická kontrola, to je pozměňovací návrh five ke zprávě, který počítá s tím, že když ta původní kontrola nebude v pořádku, tak by zde měla být ještě náročnější technická kontrola buď ze strany mobilních jednotek, anebo prostřednictvím kontrolní stanice, kontrolního centra, které by bylo tedy v blízkosti, jak se říká v textu. Samozřejmě eh, souhlasím s harmonizací jako celá řada kolegů, ale musíme zohlednit to, že v každém členském státě máme poněkud jinou organizaci systému silniční kontroly, který bere v úvahu geografická omezení, strukturální omezení. Pokud vezmu příklad své země, kterou znám nejméně špatně, tak my máme 500 akreditovaných stanic technické kontroly, které jsou přizpůsobeny, vybaveny pro kontrolu kamionů, ale často jsou více než deset kilometrů od těch míst, kde by se měly tyto kontroly provádět. Nemáme mobilní jednotky pro technickou kontrolu a tady bych podpořila ty, kteří hovoří o subsidiaritě. Pokud jde o náklady na ty mobilní jednotky a na současné technické a, hospodářské okolnosti, tak musím říci, že to je e, nepředstavitelné. Pokud jde o příhraniční oblasti, kde se protínají cesty mezi různými členskými státy, tak tam bychom měli posílit článek 19, který navrhuje společný pozměňovací návrh a potom v těch prohloubených nebo náročnějších kontrolách bychom měli také kontrolovat dopad na životní prostředí, takže nejen pokud jde o tlak v pneumatikách a brzdy, ale měli bychom také kontrolovat emise CO2. Děkuji. Mrs. two minutes, please. Paní Tykau, dvě minuty, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mm, susțin... Děkuji za slovo. Já bych chtěla podpořit to, co řekl pan Edung před chvílí, co se týče těch ročních eh, prohlídek technických. Myslím si, že zde bychom měli být velice obezřetní. Také chci ještě odkázat na zprávu paní Savisár. Je velice důležité, abychom snížili administrativní zátěž a také je důležité, aby tyto eh, prohlídky a tyto registrace byly eh, vzájemně uznávány mezi všemi členskými státy. Je důležité uvědomit také to, že když je to vozidlo odcizeno, ale předtím bylo zaregistrováno, tak je nutné vyjasnit, kdo vlastně eh, teď je právně odpovědný protože, jak řekla zpravodajka, tato e, právní odpovědnost zde vlastně není přesně upravena. Myslím si však, že vlastník vozidla e, by měl mít možnost zrušit sám svou registraci, ale je zde třeba nebezpečí, že dojde k nějakému, e, k, nějaké um, nehodě a pak vlastně by přímo ten vlastník eh, mohl zrušit tu registraci, takže bych to tedy nakonec spíše nenechávala na tom vlastníku, tuto možnost. Pak si také myslím, že by bylo velice užitečné celkově snížit eh, administrativní zátěž. By bylo dobré, abyste byl nějaký společný formulář, eh, protože by to zcela jistě snížilo byrokracii a také by to i usnadnilo ty silniční kontroly. V neposlední řadě bych ještě chtěla podpořit vznik elektronických databází, musí být eh, vzájemně propojené a chtěla bych vás ještě upozornit na skutečnost, že co se týče elektronických registrů, elektronických rejstříků, eh, byl eh, lhuta 2012 a přitom zatím tyto, členské, přitom tyto databáze ještě nejsou propojeny a pouze asi dva členské státy v tom, učinili, v tom vyvinuli nějaké úsilí a komise také zahájí řízení pro nesplnění povinnosti, ale zároveň potřebujeme, aby tyto databáze fungovaly byly propojené. Pan Bach, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vyslechl jsem si to, co říkali ostatní a stanovujeme si z toho, že každý má v té své zemi ty nejlepší podmínky, ty nejlepší okolnosti a říkám si, proč tady vlastně máme vůbec něco dělat. Ale upřímně řečeno, já si toto nemyslím. Ano, to je jako to, to je pozemní odbavování, to máte pravdu, ano. Eh, musíme realizovat vnitřní trh. A nesmíme dovolit snižování bezpečnostních kritérií. A proto si myslím, že by lepší bylo nařízení. Samozřejmě můžeme o podrobnostech jednat, nechat je v rámci subsidiarity, ale myslím si, že jednotné evropské předpisy nás mohou posunout jedině dál správným směrem tedy. Dovolte mi vyjádřit se k falšování. Falšování dokumentů, falšování kontrol, falšování, falšování počtu ujetých kilometrů, falšování tachografu a tak dále. Já si myslím, že tomu musíme zabránit. Nemůže být, není možné, aby lidé, kteří žijí ve státech, řekněme chudších státech, a kteří jezdí staršími vozidly, eh, která nesplňují technické požadavky. To není možné. A není možné, aby to ti lidé nevěděli. To je úplně to nejhorší. Eh, to není bezpečnost. Zahrnutí moto, motocyklu, ano, jsem pro. Eh, jsem pro eh, nezá, nezávislé kontroly. Eh, myslím si, že nemůžeme dělat kozla zahradníkem, musíme mít oddělené servisy a kontrolní místa. Děkuji vám za pozornost. Thank you, George. If I could just... Děkuji. Teď já na dvě minuty. K těm traktorům souhlasím s tím, co říkal pan Benjan. Když máme traktor, který slouží jako tahač, tak musí být předmětem stejných testů jako kamion. Ale když traktor jezdí z pole na pole, tak je hloupost eh, ho nějakým způsobem kontrolovat, když prostě provádí jenom tu zemědělskou činnost. Takže je potřeba na ty traktory lépe cílit. K pozměňovacím návrhům pana Kůna, eh, to znamená to ty pravidelné technické prohlídky. E, váš pozměňovací návrh 28 je podle mě zadělávání si na pořádný průšvih. Ty kontroly a kontroloři e, Zkrátka to závisí na těch kontrolorech, že ano, správně to říkal pan Pirkr, když někdo začne měnit systém, Eh, a přijde o licenci na, jakožto testovací centrum, tak už ty kontroly dělat nemůže. ve Velké Británii máme mnoho malých servisů, v Irsku to bude asi to samé, kde zkrátka ti lidé se tím živí a jsou v tom velmi, velmi dobří. A připadá mi nesmysl eh, zavádět nějaká nová pravidla, takže doufám, že to ještě zvážíte. A to samé platí pro váš návrh 5. Já vím, že to je úvodní ustanovení, ale myslím, že jde špatným směrem, takže bychom to také měli zmínit. Eh, dovolte mi připomenout pana Elise substandardní kola pneumatiky v slyšení, to znamená používání nevhodných kol na nevhodné osy. I to budu prosazovat. Je eh, potřeba se tím zabývat. A nakonec eh, přípojná vozidla, myslím, že 0,1 by měly být vyňaty, možná i dvojky. Samozřejmě, když někdo jede někam do Holfortu a koupí si tam malý návěs, každý rok ho bude muset vozit někam, Bůh ví kam. Přátelé, nedivme se, že jsme nepopulární, to je naprosto šílený návrh a to samé platí pro ty 02. Chcete se zaměřit na karavany? Dobře, to můžu pochopit, to chápu, ale ty 02 ne, prosím. A nakonec, nechce se mi ani věřit, že je 12 členských států, které nemají žádné pravidelné testování motocyklu. To jsou přece ty smrťáky, to jsou ti dárci orgánů a 12 členských států, včetně Francie, vůbec nic na nich netestuje. To je přece naprosto neuvěřitelné. Zástupce komise, prosím. A vy jste francouz zrovna, vidíte, no jo. Já se omlouvám. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, všem zpravodajům a také všem členům tohoto výboru. Myslím si, že jste nakonec eh, připravili velice do, dobrou, dobré zprávy, které jsou vyvážené. Je to vlastně dobrá rovnováha mezi těmi minimálními povinnými pravidly v oblasti ve společné evropském prostoru pro dopravu a na druhé straně jste ponechali určitou flexibilitu členským státům, pokud se chtějí některé věci eh, pokud se rozhodnou některé věci upravit jinak nebo mají nějaké jiné parametry. Když jsem si vyslechl celou rozpravu, tak si myslím, že je důležité uvědomit si, že technická způsobilost vozidel je velice důležitá v tom celém eh, balíčku, který se týká Eh, bezpečnosti na silnicích. Je to legislativa, která vlastně pochází z roku 77 a my zde usilujeme o aktualizaci. Eh, bylo to v roce 96, kdy to bylo naposled aktualizováno, čili teď už nazral čas na další aktualizaci. Máme zde eh, vozidla a to, co, jak dnes fungují vozidla, jak vypadá ten provoz na silnicích, to je zcela jiná situace. Dovolte mi vybrat několik konkrétních věcí jsme rádi, že eh, také tlačíte na to, abychom tam eh, eh, dali vlastně i ta jednostopá motor, motorová vozidla. Také jsme rádi, že jste proti těm přetočeným tachometrům, proti těm podvodům. Také jsme rádi, že podporujete i posílená opatření, která se týká Eh, toho možného konfliktu zájmu. Týká se to těch eh, stanicí STK versus autoservisů. A zároveň jste bych chtěl podpořit to, co říkal předseda. Upřímně řečeno, my bychom neradi žádali členské státy, aby prováděly eh, ty testy jiným způsobem, než jak tomu činili doposud, protože nemáme žádné důkazy k tomu, abychom mohli říci, že buď nějaká autoservis je lepší než ta stanice STK, nebo jaký systém je vlastně lepší. Ale zatím je důležité, aby všichni kontroloři byli dobře vyškoleni a abychom zajistili, že nedojde ke střetu zájmů mezi tím, kdo to auto opraví a kdo potom prohlásí, že to auto splňuje eh, podmínky, čili je veden určitým obchodním zájmem. Dále, co se týče lehkých eh, užitkových vozidel, prosím, postupujte tím směrem, který jsme zde vytyčili my. Chtěli bychom tam eh, také právě zařadit a ta lehká užitková vozidla, protože máme důkazy k tomu, že tam je riziko s bezpečností na silnicích a také, jak eh, říkala zpravodajka, máme důkazy, že vlastně dochází k obcházení předpisů právě v oblasti uh, Eh, bezpečnosti lehkých užitkových vozidel. Také bych eh, plně souhlasil s tím, že traktory bychom tam zařadili, nicméně pouze tehdy, pokud vlastně budou plnit stejnou funkci jako lehká užitková vozidla. Buď mají vyšší konstrukční eh, rychlost, a pokud se tedy pohybují potom na těch silnicích velkou rychlostí za tímto účelem, tak by měly být také testovány ale souhlasím s tím, že pokud ty traktory se pohybují pouze někde na těch polích, tak by neměly být podrobovány tak náročným požadavkům. Dále, co se týče elektronických databází, zde je zde celá řada vašich podnětů, které náš text velice výrazně zkvalitňují. Je to taková jedna z oblastí, kde můžeme přemýšlet o tom, jak ten celý systém ještě Eh, vycizelovat a týkalo by se to třeba i vhodného načasování. Nemělo by to sebou nést další náklady, pak jsou zde ještě návrhy, které se týkají eh, vytvoření určité platformy pro výměnu informací a um, také třeba určitých žádostí o automa- automatizování některých systémů, které se týkají lehkých eh, užitkových vozidel. Zda bychom chtěli dát členským státům určité přechodné období, aby vlastně se dokázali vyrovnat s těmi všemi požadavky. Co se týče právních aspektů, myslím si, že zde je na místě opravdu nařízení. Oceňujeme skutečnost, že také zpravodaj nebo zpravodajové souhlasí s tím, abyste bylo nařízení. Myslíme si, že to, toto nařízení je důležité, že neohrožuje subsidiarity nebo proporcionalitu a je také prostě důležité stanovit, že jsou zde určité povinnosti, které se vztahují třeba na výrobce, na stanice STK a to jsou prostě všechno důvody, kvůli nimž jsme se rozhodli přistoupit k nařízení. A pak ještě, co se týče každoročních eh, prohlídek těch starších vozidel, tady to je asi jediná věc, kde jsme trošku zklamáni. My se nedomníváme, že zde existují eh, důkazy, které by nám dovolovaly, aby všechna starší vozidla byla, byla kontrolována každý rok. My jsme zde spíše stanovili ten e, práh 160 tisíc ujetých kilometrů a to nebylo číslo, které bychom navrhli jen tak ledabile, ale to je prostě číslo, které souvisí s eh, životností, s trvanlivostí vozidla. A proto si myslíme, že je důležité, aby všechna vozidla, která ujedou více než 160 tisíc kilometrů, byla potom potřebována těch kon, těm kontrolám každý rok. Máme velice mm, přesvědčivé argumenty a důkazy. Také se domníváme, že by bylo dobré mít tam určité požadavky, které se týkají ochrany životního prostředí, protože je důležité, aby ve všech těch kontrolách bylo také kontrolováno to, zda ta vozidla splní všechny požadavky, které se týkají ochrany životního prostředí. Předseda, děkuji. Pokud se k tomu zpravodajové ještě chcete vyjádřit, prosím, učiněte tak stručně, pan Kůn. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem rád, že jsme se shodli aspoň na jednom tedy na tom, že potřebujeme technické minimální standardy pro pravidelné technické kontroly ve všech státech. Pak už se ty názory eh, rozcházejí, jak budou vypadat inspektoři, zda mají být nezávislí nebo eh, eh, přidružení k nějakému autorizovanému servisu a tak dále. Jsou to všechno body, které jsou velmi důležité, kterými je potřeba se zabývat je, to vša- je však nutné, aby při té certifikaci byly každopádně vždy aspoň dva různí lidé. Traktory, samozřejmě ty, které jenom přejíždějí silnici, tak se nemusí testovat. Nicméně jde o ty větší traktory, které jdou rychleji než 50 km za hodinu, ty klidně jezdí do silničního provozu. Jezdí třeba 60 nebo 70, převážejí krmiva a tak dále. Ty je potřeba testovat. Potom Kontroly dvoukolových vozidel. I zde myslím, že najdeme nějaké řešení. Je to apel pro všechny, konec konců tady velmi často zaznělo i to, že těch 300 motohodin nelze ponechat bez kontroly a tak podobně. Historická vozidla. E, tam se shodneme, k tomu patří i mnoho dvoukolových vozidel, které v podstatě vůbec nemají technickou kontrolu, mají jenom, e, mají, jsou registrovány jenom sezóně a myslím si, že celou řadu věcí můžeme velmi snadno vyřešit. Pokud jde o přípojná vozidla, to bychom třeba možná mohli nechat do e, členských států když má někdo nějaký hezký starý přívěs, tak by třeba nemusel jezdit každý rok na kontrolu. Elektronické databáze, to je velmi důležité téma. Abychom měli nějakou složku k vozidlu, kde je všechno jasně popsáno, to by přineslo vysokou úroveň transparentnosti a málo konfliktů. Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji. Paní Sehnalová, prosím stručně. Děkuji. Myslím, že řadu těch otázek, eh, myslím, osvětlil v příspěvek zástupce komise. Eh, já si myslím, že skutečně existuje mnoho dobrých důvodů, proč eh, v rámci toho rozsahu zařadit vozidla, lehká užitková vozidla po 3,5 tuny. Z hlediska tedy bezpečnosti si myslím, že je to skutečně problematická kategorie. Pokud se týká těch, toho čísla 5%, já vnímám, že je to záležitost, o které budeme ještě debatovat. Zaujal mě návrh pana, pana Ferbra stanovit nějaké, nějaký nějaký jiný způsob eh, kalkulace tady, tady toho procenta, ale možná bychom se přeci jen měli nad tím eh, číslem zamyslet, možná eh, zpracovat nějakou skutečně studii dopadů v případě těch lehkých užitkových vozidel, jak, jak, jaký bude tedy dopad a výsledek. Pokud je o systém hodnocení rizika, tady se za něj opravdu velmi stavím, protože nejde určitě o kontrolu pro kontrolu, ale smyslem má být zlepšení stavu. A myslím si, že například Eh, dobré zkušenosti třeba z Velké Británie ukazují, že to má být eh, skutečně tím, tím smyslem eh, ne jaksi peskování dopravců a kontrola, jak jsem řekla, kontrola pro kontrolu. Chtěla bych poděkovat za podporu těch návrhů, které se týkají zabezpečení nákladů. I my to považujeme za opravdu důležitý aspekt a důležité téma. Eh, u paní Grisbeck eh, v tom pozměňujícím návrhu číslo, eh, číslo 5. Právě tam jsme se snažili zohlednit tu geografickou různost, to znamená 10 kilometrů, ale ta eh, technická kontrola v blízkosti, eh, myslím si, že dává poměrně dostatečný prostor pro flexibilitu a pro, pro ty místní, eh, zohlednit ty místní podmínky. A jinak otázka harmonizace a zbližování standardů, myslím si, že tady ty důvody jsou také poměrně na snadě, proč nařízení. Děkuji. Děkuji, paní Sarvisa. Děkuji jen dvě konkrétní připomínky. Za prvé, nesouhlasím s odložením, nebo tedy s prodloužením té lhuty na vytvoření elektronických databází a jejich vzájemného propojení, protože když se to odloží, tak eh, se nám vzdálí také dosažení cíle. To je tedy první myšlenka. A druhá věc, myslím, že paní Tykau už odešla, ale já jsem také velmi přemýšlela nad tím, jak řešit eh, problém, jak identifikovat eh, majitele vozidla Možná bychom se mohli s paní Tykau nad tím zamyslet společně, ale nejsem si jistá, zda tomu paní Tykau úplně porozuměla, tomu, co jsem měla na mysli. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27.3. Tyto pozměňovací návrhy budou projednány 22. 23. dubna na výboru a hlasovat budeme 30. května na výboru, takže První cíl je 27. březen, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Máme zde návštěvu pana Kramera a jeho skupiny, tedy skupiny pana Kramera. Já se omlouvám, že tam vzadu musíte stát a že nemáte žádné tlumočení k dispozici správcové tohoto parlamentu mají pocit, že toto je opravdu skvělý sál, kde můžeme zasedat, ale já si myslím, že žádný poslanec by s tím nikdy nesouhlasil. Máte opravdu smůlu, že jste nás navštívili ve chvíli, kdy jsme v té nejhorší místnosti na světě, ale stejně vás vítám. Paní Meissner, nemohli by si sednout na ta volná místa, nebo není to možné, protože tady jsou nějaká volná místa? Já nevím. Moje běžná zkušenost z parlamentu je, že jsme tak otevření, že prostě automaticky by si mohli sednout. Já nevím, já se ptám jen z praktických důvodů, říká paní Meissner. Možná bychom to mohli vyřešit. Předseda, já bych s vámi v podstatě souhlasil. Další zpráva je zpráva pana Higginse o elektronickém mítném. Jimmy. Děkuji, pane předsedo. Na předcházejícím zasedání, určitě si vzpomínáte, jsem eh, stručně přednesl úvod a chci vám jen připomenout. Evropská unie už se po nějakou dobu snaží zprůjezdnit hranice co nejlépe, protože máme společný trh, eh, nemáme v podstatě žádné hranice. A chtěli jsme zajistit, aby kvůli těm různým poplatkům na silnicích nebyl narušen vnitřní trh. A my zde máme diskriminaci těch vozidel, které nejméně znečišťují. A silniční infrastruktura v Evropské unii stárne a lidé do toho musí vkládat více peněz, aby se udržovala. Zde máme pár důležitých otázek. Za prvé, jak můžeme i nadále financovat tu infrastrukturu, tu silniční infrastrukturu, tak, aby to bylo nákladově efektivní a zároveň, abychom neomezovali svobodu volného trhu do budoucna. Druhá otázka je, jak můžeme zajistit, že ten princip, kdo znečišťuje ať platí, bude dodržován a rozvíjen. A za třetí, jaký je nejlepší způsob, je, jak rozvinout systém elektronického mítného v Evropě. Říkáme mu ETS a právě o tom je tato zpráva. Komise vydala dvě sdělení. Jedna se týká členských států, které vybírají poplatky od Eh, osobních vozidel a potom další sdělení je o EETS, o tom systému elektronického mítného. Obě dvě věci vyžadují jiné legislativní přístupy a ta zpráva, kterou mám před sebou a kterou máte, doufám, vy před sebou, vychází z těchto dvou sdělení. Za prvé, pokud jde o přiměřené spoplatňování, to je klíčová věc. Některé státy mají časový systém a ty by měly i nadále tento časový systém zachovat. Nicméně ty ceny by měly být přiměřené. Členské státy musí být pozbuzovány v tom, aby měly denní, týdenní, měsíční a roční dálniční známky. A potom tyto ceny by měly být přímo úměrné k té roční dálniční známce. To znamená, že by tam neměly být žádné další u toho, od té známky na kratší období další poplatky, jen nějaká drobná administrativní záležitost. Někdy to vypadá tak, že eh, týdenní dálniční známka stojí čtyřikrát více, než by v tom poměru měla stát. A vypadá to, že takováto praxe by mohla být vnímána jako nespravedlivá vůči těm, kteří nepocházejí z toho konkrétního členského státu. Pokud jde o ty dálniční známky, členské státy by i nadále měly mít právo stanovovat výše a vybírat tyto poplatky. Nicméně by zde měly být mnohem přísnější pokyny proto, aby členské státy mohly pouze vybírat na základě poměrné částky, jak jsem říkal, plus tedy ten drobný správní poplatek. Ta platba za tu dálniční známku musí být co nejjednodušší pro řidiče a členské státy by se měly zaměřit eh, spíše na to, aby prodávali dálniční známku za spravedlivou cenu, než aby se zaměřovali na to, jak eh, znesnadňovat eh, řidičům život. Musí být také dostupná místa k tomu, aby si mohli řidiči známku pořídit. Měla by zde být nějaká značka, celoevropská značka, která by jasně ukazovala, že od určitého místa bude vyžadována dálniční známka, aby to nebylo překvapení. Pokud jde o elektronický systém mítného, tak e, to je záruka toho, že bude rozvinut e, princip znečišťovatele plátce. Je zde naléhavá potřeba deregulovat EETS, EETS. Komise musí uznat, že to prostě nefunguje a komise nedělá dostatek k tomu, aby zajistila, že EETS se stane realitou. Poskytovatelé služeb a ti, kteří vybírají mytné, budou spolupracovat a vytvoří společně EETS. To je opravdu nerealistické. Nemůžeme si představit, že takto budou pracovat, takže zde máme problém. To jsou tedy závěry, pane předsedo. Spoplatnění všech vozidel, pokud se má stát skutečností, tak eh, automobily musí být více energeticky účinné, musí používat alternativní zdroje energie a takové ty tradiční paliva, jako je benzín a eh, nafta, budou ustupovat. Členské státy by měly nadále mít právo rozhodnout, jak budou eh, vybírat mítné, zda to tedy bude eh, prostřednictvím dálniční známky, ale potom ty kratší dálniční známky na kratší dobu musí být eh, za poměrnou cenu musíme být schopni financovat evropskou infrastrukturu do budoucna, ale především pokud jde o systém elektronického mítného, tak to je velká otázka. Pokud jde o další věc, tak já jsem si vědom toho, že mnoho poslanců se setkalo s lobbysty, což je běžné, když jde o peníze. A u této věci klíčový argument je, že zde není žádný trh pro EETS a že to prostě není možné. Já si myslím, že my musíme dosáhnout toho, aby to možné bylo. Já si myslím, že to možné je. Máme málo peněz a já jsem říkal, které si na tom vydělají soukromé společnosti, pokud jde o interoperabilitu, ale myslím si, že některé podniky si to uvědomí. Nicméně to není platný důvod k tomu, abychom odmítli vytvoření tohoto systému. Abychom měli tento systém placení mítného, který nám nebude vytvářet bariéry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Higginsi. Paní Meissner. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu Higginsovi za jeho výstup a práci. Nehovořím za sebe, ale za našeho absentujícího stínového zpravodaje pana Klince, který mi však sdělil své myšlenky. Je přesvědčen, že i dále by měli o výši mítného rozhodovat členské státy i o tom, jakým způsobem bude mítné zaváděno. V Rumunsku přece nemůže být, říká pan Klinc, stejné mítné jako v Rakousku, takže z tohoto důvodu by se to mělo ponechat v kompetenci členských států. Chceme e, spravedlivou konkurenci, transparentní mechanismy a jasné stanovení nákladů pro uživatele, aby všichni věděli, co je čeká. Musí být jednoduchý přístup k informacím, Eh, samozřejmě eh, pan zpravodaj v tomto jistě bude souhlasit. Pan Klins jednoznačně vítá, že pan Higgins přebral jeho návrh, aby se nakupování vinět mohlo provádět elektronicky. To je jistě rozhodnutí do budoucna, pro budoucnost a uživatelsky přátelské. Pan Klins podporuje návrh pana Higginse, abychom měli eh, nějaké evropské označení eh, poplatných cest, tak aby všichni věděli, kde je potřeba mít nějakou vynětu, dálniční známku nebo něco takového. Eh, jak já cestuji po Evropě, často mi to jasné není a myslím si, že je potřeba uživatele jasně informovat v rámci transparentnosti. Mítné systémy, systémy vinět, nesmí omezovat eh, základní svobody vnitřního trhu, svobodu pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu. A omlouvám se za zvonění mobilu. A je potřeba zajistit také interoperabilitu jednotlivých systémů v členských státech nechceme diskriminovat nikoho na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu, to by nebylo spravedlivé. A nakonec pan Klinc říká, že je důležité otevírat trh novým subjektům, nesmíme tam generovat příliš mnoho administrativy, aby to zůstalo i nadále spravedlivé. To je důležité. A dál eh, pan Klin se těší na další spolupráci, kde už bude přítomen. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě eh, chtěla omluvit naši stínovou zpravodajku Ines Ayala Sender, která tady nemůže být osobně, takže mě pověřila eh, k přečtení její stanovisko k této zprávě a pokud dovolíte, přečtu ho anglicky. Uh, we agree with the lack of progress at all. Souhlasíme s postupem implementace systému EETS, chápeme problémy určitých poskytovatelů systému EETS v tom smyslu, že elektronické služby a jejich zavádění v Evropě je komplikované, nicméně status quo není přijatelný. Periferní země trpí nejvíce, vzhledem k tomu, že musí v, při- v rámci přístupu na e, centrální trh EU překračovat státní hranice několika států. Rádi bychom, aby komise vypracovala návrhy, které zrychlí implementaci tohoto procesu. Obáváme se, že pakliže bychom tento proces ponechali samotným provozovatelům, nebudou v něm vnímat žádnou výhodu. Komise by rovněž měla přeskoumat, proč nejsou žádné pobídky pro nové operátory na trhu a měla by tento problém vyřešit. Nákladní a osobní automobily mohou už cestovat s jednotným systémem vyněty v několika státech. Kromě toho máme různé mezistátní dohody kdy je možné, aby e, vozidla cestovala e, mezi těmito státy s jenom jednou mítnou jednotkou. Myslím si, že by bylo možné toto zavést i na evropské úrovni. Pokud jde o návrh zpravodaje, e, aby tento systém přešel na systémy satelitu GMS, měli bychom pečlivě proskoumat dopady, které toto může mít na investice, které operátoři těchto systémů už provedli a zda tento nový systém vyřeší všechny problémy, které stávající systém má. A nakonec, pokud jde o poplatky za užívání silnic. Souhlasíme s panem zpravodajem, měli bychom eh, zvýhodně, eh, používat spíše systém naložen, založený na ujetých kilometrech, spíše než eh, systém s časovým, s časovým omezením, který je diskriminující. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Sehnalová, paní Foster. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Higginsi za jeho zprávu. Dovolte mi několik komentářů. Samozřejmě, že to, co je důležité, je to, že tato zpráva eh, dává členským státům svobodu v tom, aby stanovovali poplatky za využívání silnic a také, aby se členské státy rozhodly, eh, jak budou využívat ty výnosy. Z toho, co se týče interoperability, to je zcela jistě to nejlepší řešení, ale zároveň to musí být ještě velice dobře zváženo, eh, když zde eh, eh, pokud, pokud to vlastně bude mít skutečný přínos, pokud to porovnáme s náklady. Takže například pokud je někdo z ostrova, tak eh, asi moc příliš často nebude využívat tyto interoperabilní systémy, protože ne tak často bude jezdit eh, vlastně třeba obyvatelé Spojeného království, zase třeba ne tak často jezdí na silnicích eh, v jiných členských zemích. Dále, hovoří se zde o nových specifikovaných technologiích, které se mají využívat. Mám pocit, že členské státy to už začaly implementovat a v tom by se mělo pokračovat. Dále, co se týče účtování, Eh, za srdeční poplatky, tak eh, v celé řadě členských eh, států se vlastně vede debata o tom, zda to mají být poplatky za ujetou stálenost nebo časové poplatky. Nám by se ve Spojeném království líbily spíše ty dálniční známky, ty časové poplatky. Ehm, pak je se také, jsou zde systémy, Měli bychom se dohodnout, jaký systém se vlastně zavede do praxe. Chtěla bych celkově poděkovat Čimovi, ale myslím si, že teď je na čase, abychom se pohnuli dopředu, abychom také brali v úvahu však rozdílné situace v jednotlivých členských státech. Děkuji. Nyní pan Kanča. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolego Higginsi za tento tvůj řekněme, dokument, který nás přivádí k zamyšlení. Je to dokument, který přichází možná až trochu pozdě. Já shrnu to, co chci říct, do čtyřech bodů. Zjednodušit, to znamená interoperabilitu, přirozeně, a také musíme odhadnout, eh, jaké budou náklady. Musíme předem informovat, protože eh, když eh, vstoupím do satelitního systému a potom najednou to bude pro mě znamenat náklady, které já jsem předem neznal. Druhá věc se týká ochrany soukromí, to je nezbytné u současných technologií. A dále si představuji silnici, kde nebudou žádné překážky, eh, žádné eh, klece, protože to je důležité, protože dochází ke změně od systému Telepass eh, nebo Free Flow a potom zde máme GMES, což je satelitní navigace a pokud začneme používat tento systém, tak musíme o to více dbát o ochranu soukromí, pokud zůstaneme u těch jiných systémů, tak zde budeme mít bariéry nebo prostě fyzické eh, zastávky, kde je třeba zaplatit mítné no a to vytváří problémy. Nehovoříme tedy o částkách, hovoříme o systémech. V různých zemích jsou různí provozovatelé, různé podmínky, které jsou velmi odlišné a svět těch provozovatelů byl původně veřejný, potom eh, veřejno soukromí, dokonce jsou i soukromé systémy, takže je to opravdu velmi, velmi různorodé. Nevím, jestli nařízení je tím nejsprávnějším řešením vzhledem k tomu, jak různorodou situaci před sebou máme. A myslím si také, že bychom to měli nahradit eh, GNSS, to by byl ten Global Navigator. A v bodě 3 si myslím, že bychom měli také doplnit, že ten, kdo poskytuje infrastrukturu, musí také zajistit eh, služby související s touto infrastrukturou. To bychom tam tedy měli doplnit a měli bychom také říci, že nebude tedy povinné, ale bude se doporučovat, aby ty peníze, které budou vybrány tímto systémem, se zase vrátily do dopravy, aby se oživil tento sektor, i pokud jde o technologii, o které zde hovoříme. Ale myslím si, že si musíme dát pozor na ty časové známky. To je podle mě velmi eh, nespravedlivé. A myslím si, že je dobré podle ujeté vzdálenosti, protože to je důležité také z hlediska znečišťování. Takže to jsou jen takové připomínky, které mám k té skvělé práci, kterou eh, Jim do této chvíle odvedl. Komise, pan Hedberger. Right, many, many thanks, uh, chair, and thank you to the... slovo, pane předsedo, chtěl bych také poděkovat eh, zpravodaji za vypracování této zprávy. Komise eh, ve velké většině souhlasí s takovou tou diagnostikou nebo s tímto popisem. Eh, souhlasíme téměř se vším, dovolte mi pouze pár stručných komentářů. V současnosti je Evropská unie stále takovým světovým lídrem, co se týče Eh, cla na silnicích. Týká se to zejména těžkých nákladních vozidel. Eh, máme asi 75 silnice pokryto. A komise stále, eh, teď vlastně ještě přinesla návrh na mítné za poplatky za ujetou vstálenost, což by mělo také přinést sebou spravedlivější systémy těchto silničních mít. Chceme také vzít v úvahu jednotlivé rozdíly mezi těmi systémy členských států a také bychom tam chtěli ještě možná dát i ustanovení, která se týkají osobních aut, abychom tím řešili například diskriminaci uživatelů, abychom tím řešili přetíženosti, dopravní zácpy a tak dále. Ve všech eh, těchto iniciativách budeme usilovat o to, abychom uchovali členským státům možnost řešit eh, své problémy, které se týkají eh, toho, že nemají dostatek peněz na údržbu své silniční sítě, což se stává takovým velkým problémem ve všech členských státech. A také zároveň chceme lépe řešit problémy s dopravní přetížeností, to je také narůstající problém. E, dopravní přetížení, mají také i ekonomické problémy, máme už k dispozici i číselné údaje. 1% HDP, to je výše vlastně, e, kterou zaplatíme právě za ta dopravní přetížení, protože máme zde také různé postupy, které jsou e, velice závislé na včasných dodávkách a tak dále. Pak se chci ještě vyjádřit konkrétně k tomu systému Evropské služby elektronického mítného. Komise usilovně prosazuje tento systém, zřízení takového systému. Myslíme si, že ten eh, systém, ten podnikatelský systém už trošku vlastně eh, vychází z francouzského systému. Také komise každoročně, eh, pardon, často vede dialog s členskými státy. V loňském roce jsme také Eh, uspořádali schůzky se zástupci jednotlivých parlamentů, jednotlivých členských zemí. A pokud nedojde k výraznému pokroku v zavádění systému EETS eh, na základě těch stávajících systémů, tak pak je komise připravena přijít s novou legislativní iniciativou, Myslím si však, že je důležité ještě zdůraznit, a to už také řekli i někteří eh, řečníci, eh, že jsou zde eh, čtyři výrobci, kteří již vyvinuli speciální vestavěné systémy. Je to například ta francouzská firma, pak je zde šest firm v rámci EU, které se specializují na mm, na vlastně to uh, mítné. Teď již pokrývají například Francie a Španělsko vlastně tím jedním systémem. Byla zde lhuta v říjnu 2012, do níž měly země zavést tento systém pro těžká nákladní vozidla, ale neměli bychom teď eh, vylívat dítě i s vaničkou, protože ten stávající systém, ten je teď zaváděn v sedmi členských státech, jsou to také země, v nichž je vlastně výrazná ta přeprava, to znamená, dává nám to docela velké takovéto základní kritické množství pro zavádění celého systému. Zatím se na to díváme spíše tedy ještě pozitivně a domníváme se, že bychom ještě měli dát více možností k tomu, aby se ta Evropská služba elektronického mítného ještě eh, mohla rozšířit. Nicméně, pokud tam nebude dostatečný pokrok, tak komise zváží další způsoby, jak eh, zasáhnout. Děkuji. Pane Rikinci, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ne, pane předsedo, děkuji. No, i když možná, dovolte mi alespoň tři minuty. Takže co se mám pocit, že většinou je zde taková všeobecná podpora. Chtěl bych za to poděkovat. Pan Meissner, nebo paní Meissner a paní Foster a ještě pan Kenken v podstatě řekli podobný názor. Řekli, že mm, vlastně ty stávající náklady, nebo že ty náklady budou eh, na členských státech a že by tedy ty členské státy také měly brát, eh, se rozhodnout, co bude s těmi výnosy. Pak je to také nějaký ten celoevropský symbol, to je také v té zprávě, že byste měli být nějaký symbol pro celou Evropu. Také souhlasím s paní Sehnalovou, která říkala, že vlastně ty věci nemůžeme nechat v té podobě tak, jak jsou. A že je také důležité, aby zde byla politická vůle. Souhlasím i s tím, že tou lepší variantou asi budou poplatky za ujet, ne pardon, že tedy právě ty poplatky za ujetou vzdálenosti spíše nechceme. A pak ještě co se týče interoperability, paní Foster hovořila o tom, že tedy je rozdíl pro řidiče z ostrovů. Já si myslím, že se to týká zejména vývozu, dovozu. Eh, myslím si, že zde bych také ocenil, pokud by se nám podařilo dosáhnout do, dohody. A co se týče nákladů, tak eh, pan Kast eh, řekl, je důležité si uvědomit, že zde není nějaký zbrusunový systém. Už ty technologie už existují, musíme pouze ty technologie zavést do provozu a uh, učinit je interoperabilnějšími. To znamená třeba Eh, firmy vlastně právě z toho důvodu nejsou příliš nadšené, aby se do toho hrnuli, protože z toho vlastně nebudou mít žádné velké zisky. No a pak, eh, co se týče vyjádření komise, tak eh, hovoří o tom, že je důležité najít peníze na urgentní opravy těch silnic. Také jste hovořili o těch kongescích, o těch dopravních zátěžích. Hovořili jste o tom, že vlastně nakonec nás to stojí 1% HDP ty eh, úniky, ty ztráty spojené s dopravními kongescemi. No a pak ještě jste hovořil o tom, že už zde existuje určité kritické množství členských států. A také jste mě potěšil v tom, že jste řekli, že pokud do určité míry, že pokud do určité doby nedojde tedy ke zlepšení, takže potom komise přikročí k dalším krokům. Děkuji, pane Higginsi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 25. května v poledne a 23. Eh, dubna budeme hlasovat ve výboru. Čili 25. března je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A další téma je zpětná vazba, která se, koná, eh, která se týká trialogů. Mm, máme zde zástupce, já možná mohu začít a pak dám slovo panu Komucakovi, který to doplní. Čili co se týče kontrol v přístavech, tam se konaly dvě schůzky. 27. února byl první trialog, kde byl pan stínový zpravodaj, pan Komucakos a paní Meissner. A myslím si, že tam došlo k určitému pokroku. Nicméně i nadále existují ještě velké rozdíly mezi těmi eh, klauzulemi o neratifikaci také je zde pak ještě otázka, zda práva námořníků mají být uvedeny v jedné z těch příloh. Další trialog je plánován na 10. dubna, což je středa. Já jsem poměrně optimistický, že snad se nějak nám podaří dosáhnout určité dohody s radou, která se týká z těch kontrol ve, stá, ve v, v přístavech. Eh, je to důležité pokud, co se týče také vlastně těch eh, států vlajky. Chce se k tomu někdo něco zeptat? Pokud ne, tak pak je zde další téma, TNT, sítě TNT. Pan Komocakos a pan Herkos, eh, chcete začít a já vás pak eh, doplním? Děkujeme to proto τρίλογο z 20 Φεβρουαρίου. Děkuji, pane předsedo. 20 února jsme měli první trialog. Eh, naplánovali jsme další tři trialogy. 21. března bude další, to znamená ve čtvrtek. Potom máme duben, dubnový termín a květnový termín. To bude ten poslední trialog. Nemůžu vyloučit eh, možnost, že svoláme další schůzku nad rámec eh, těch stanovených trialogů. Možná se sejdeme ještě i potom květnu. Atmosféra na trialogu, musím říct, byla pozitivní a dojem, který jsme z toho měli, pokud jde o řešení této otázky ze strany, ze strany irského předsednictví a následujícího předsednictví je ten, že k tomu přistupují poměrně flexibilně a mají ty nejlepší úmysly. Na tom prvním zasedání v rámci třístranných jednání jsme se rozhodli, že se dohodneme na určitých metodických krocích. Ty trialogy musí být připravovány po technické stránce předem, aby rozpravy v rámci trialogu už potom probíhaly co nejefektivněji. Proběhly už dvě technická setkání. Druhé rozhodnutí, které se týká přijaté metodiky, spočívá v tom, že k tomu budeme přistupovat tematicky a ne podle jednotlivých článků a kapitol. A tím u každého z témat, které se objevuje v několika kapitolách, bude zajištěn obecný přístup. V průběhu toho prvního zasedání jsme měli také možnost, aby jak parlament, ale také rada dospěli k dohodě která se týkala dvou pojmů v oblasti TNT. Jedná se o princip evropské přidané hodnoty a to bez ohledu na to, že zde byly určité neschody mezi parlamentem a radou, pokud jde o definici, kterou jsme my uvedli ve svém dokumentu, tak ten základní princip evropské přidané hodnoty je přijatelný i pro radu. A druhý základní princip, který Rada také přijala, je ten, že metodologie nemůže být spochybněna v průběhu trialogu. Měl jsem také příležitost eh, zmínit se o tom, že jsme nespokojeni, pokud jde o vývoj takzvaných multinational financial nebo tedy Multiannual Financial Framework. Jedná se tedy o víceletý finanční rámec a víme, jaký to má dopad na T. A měli jsme tedy příležitost zmínit svou nespokojenost před radou a musím říct, že jsem od rady nedostal opravdu přesvědčivou odpověď. Pokud jde o další otázky, tak um, se debata týkala především článku 4, který se týká těch koridorů, platform a také koordinátorů Detaily vám poskytne kolega pan Ertuk. Myslím si, že je to pozitivní bod a sice irské předsednictví, jak se zdá, akceptuje princip prováděcích rozhodnutí, to znamená takzvaných implementing decisions. A dále jsme požádali komisi, aby schválila to, že pozměňovací návrhy jsou také tedy v souladu s textem, potvrdila to tedy komise, takže rada může tyto pozměňovací návrhy také přijmout. Jedná se tedy o pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které tímto přijali jak komise, tak rada s výjimkou určitých podrobností, určitých detailů. Evropský parlament tedy zachoval své stanovisko nezměněné. To jsou tedy hlavní body, které vyplynuly z první debaty v rámci prvního trialogu. Pane předsedo, vážení kolegové, budeme mít příležitost pod, poskytnout vám ještě další informace, které se týkají jednotlivých etap tohoto složitého jednání. A pan Ertuk vám poskytne ještě další informace ohledně těch podrobností. Děkuji. Prosím, pane Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji jrgasovi Asi tak. K tomu obsahu, o kterém jsme hovořili posledně, v zásadě eh, musím poděkovat také stínovým zpravodajům a stínovým zpravodajkám, eh, protože se zasazují o zvyšování důležitosti Evropského parlamentu. 20. Eh, února jsme se setkali, jak říkal pan Komocakos, ve čtvrtek se pak setkáme po druhé. Eh, jsou tu sluná, stinná místa, abych tak řekl pro nás jako pro parlament. Formulovali jsme si základní cíle, které jsme zcela jasně radě sdělili. Jednak místní a regionální úroveň, to znamená, máme určitá očekávání, pokud jde o transparentnost, jak ze strany komise, tak ze strany rady. Chceme se také přidržet eh, koordinaci prostřednictvím koridorů, kterou navrhla eh, komise. A chceme se přidržet také harmonizovaného přístupu eh, studie, studie užitku v oblasti sociohospodářské. Pokud jde o nějaké zvláštnosti tomu asi tolik. Eh, to dobré, co Evropský parlament vyjednal, bylo, že jsme jasně strukturovali cíle v článku 4 a 7. Eh, a to proto, abychom se vyhnuli tomu, že bychom těch málo prostředků na TNT využili na financování úplně všeho podle toho, co se bude členským státům zrovna hodit. Chceme také dodržet ty závazné lhůty a nechceme připustit žádné výhrady k financování, protože to by mělo za důsledek to, že se vůbec nepohneme z místa, pokud jde o implementaci projektu. Chceme také najít příslušnou rovnováhu mezi rozvojem vnitřních vodních cest a ochranou životního prostředí. To je velmi důležitá oblast. Vodní cesty jsou důležitá věc, je na nich potřeba pracovat, ale je potřeba najít rovnováhu i s udržitelností. Dovedete si asi představit, že jsou zde rozdíly, abych tak řekl, které se velmi jasně v příštích nechatých dnech vykrystalizují. Potřebujeme jasné definice toho, co chápeme pod pojmem evropská přidaná hodnota. To totiž nemusí být to samé, jako to chápeme my jako Evropský parlament a proto je důležité jasně říci ještě jednou, že prostředky na TNT se musí používat na financování těch projektů, které mají jasnou, jednoznačně dohledatelnou evropskou přidanou hodnotu. To neznamená tedy přidanou hodnotu pro členské státy nebo takovou, které by, kterou by si představovaly členské státy. A jako poslední bod, a to jsme také zcela jasně řekli, jednání o víceletém finančním rámci a o nástroji pro propojení Evropy budeme velmi přesně sledovat, protože to je pro nás jedním z kritériem dalšího postupu. Ehm, rada nesmí škrtat peníze a být zároveň toho názoru, že všechno ostatní zůstane stejné jako doteď, jinými slovy, že pak e, později bude nemožné cokoliv dělat ze strany Evropského parlamentu a že třeba sám Evropský parlament bude muset navrhnout, že se nějaké projekty budou škrtat. Rada ve svém stanovisku jasně řekla, že lpí hlavně na tom, že jde o zjednodušování, jsou zde obavy, že zde je přílišná byrokracie, ve spojení s těmito všemi, všem, všemi tyto projekty, to je zejména kapitola 4, kdy jde o koridory. Rada chce také omezit roli koordinátorů, to si dovedeme představit, proč to asi tak chtějí. Ehm, Oni chtějí co nejméně vlivu z evropské úrovně samozřejmě, to my chápeme, ale to jsme odmítli. Rada také nechce žádné závazné lhuty pro tu celkovou síť. Jak víte, je zde určitá dohoda, že to bude všechno hotovo do roku 2050 a i konec konců rada má zájem na té jasné definici evropské přidané hodnoty a kromě toho chce rada u těch technických požadavků a u těch výjimek případných eh, zohlednit vlastní stanovisko, to je pro ně velmi důležité. Ty světlé stránky, eh, tím jsem myslel to, že na tom prvním zasedání trialogu se podařilo mnoho pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, eh, se kterými rada může žít, jednak identifikovat a jednak učinit je akceptovatelnými pro radu. Eh, budou se pak řešit na těch takzvaných technických schůzkách na úrovni členských států a tam je snad zpracujeme. Na příštím trialogovém zasedání budeme mít eh, prezentaci od Evropské komise, kde bude, no kde má být uvedeno, jaké změny eh, o tobou institucí budou provedeny, případně dotaženy do konce Eh, aby bylo jasně řečeno, toto navrhl změnit parlament, toto navrhla změnit rada, tak abychom měli nějaký přehled. Eh, ovšem máme, eh, panuje všeobecný souhlas v tom smyslu, že podpoříme metodiku Evropské komise. Jako poslední bod, pakliže mi ještě dovolíte, pane předsedo, rád bych vypíchl ještě jednou to, že nechceme vůbec uhnout Eh, z toho konceptu koridoru. Nechceme to oslabit, nechceme omezovat ani roli koordinátorů. Chceme zachovat v těch koridorech i ty periferní oblasti. To, chcem, to je stanovisko, které chceme posílit a chceme pro ně zajistit i financování, aby peníze tekly i do periferních oblastí eh, je pro nás velmi důležitá multimodalita a přeshraničnost těchto návrhů. A e, pak ty ostatní body, které jsem už zmínil, to znamená ty koridory, e, místní združení, to tam všechno zůstane, to je naše stanovisko. Pan Komucakos ve své poslední větě hovořil o těch tematických blocích, které se mají vystavět, aby, e, zde, aby se nemuselo předkládat všech těch sto nebo všechny ty stovky návrhů znovu a znovu. Budeme to řešit unblock. Děkuji. Děkuji. Pan Riké se chtěl na něco zeptat. <coughs> Ano, děkuji zpravodajům. Já mám takovou poznámku, protože začíná zároveň také triarok o CEF. A ty definice v rámci CF e a guidelines byly diskutovány na úrovni parlamentu. Diskutovali jsme je mezi sebou a Přijali jsme stejné definice, aby byla zajištěna koherentnost. A já mám pocit, že může být vedena diskuse na radě, aby se v jednom či druhém mechanismu změnily definice. Takže je důležité dohlédnout na to, aby byla zajištěna jednotnost definic v guidelines a v Connecting Europe Facility. Já si myslím, že v trialozích musíme se jasně držet těch definic, které jsme přijali, protože pokud se to změní na jedné či na druhé straně, aniž by to šlo ruku v ruce, tak to bude velmi složité. My tedy navrhujeme, aby se neměnily definice, na kterých se parlament dohodl u obou dvou eh, těchto úprav a myslím si, že je důležité, abychom to udrželi na stejné úrovni i u guidelines, jinak ztratíme soudržnost. Máte k tomu někdo něco? Georgios? Já úplně souhlasím s tím, co zde říkal Dominik. Už jsme říkali předsednictví, ale také komisi, že budeme v kontaktu s kolegy, kteří jsou zodpovědní za CEF, abychom sledovali změny v definicích. To znamená, že souhlasíme s tím, jak se na to dívá Dominik. CEF a guidelines eh, musí používat stejné definice. A je to princip, kterého se budeme držet. Výborně, děkuji. A teď bych přistoupil k tachografům. Co pak se děje? Paní Bilbao? Ano, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla říci, že chci ocenit to, že irské předsednictví k tomu přistoupilo dobře a stanovisko parlamentu bylo také jasně vyjádřeno a myslím si, že to bylo díky tomu úsilí, které bylo vynaloženo předtím, než se hlasovalo po analýze pozměňovacích návrhů. A myslím si, že je dobré, že souhlasili s tou naší metodologií. To je věc, která působila nejvíce problémů při jednání. A ty pojmy, počínaje tou evropskou přidanou hodnotou. A tam musím říct, že souhlasím s tím, co zde říkali zpravodajové. A já se na to dívám opravdu velmi pozitivně, pokud jde o tuto zprávu, nicméně myslím si, že parlament musí zachovat své stanovisko, pokud jde o metodologii, o přidanou hodnotu a především o roli koordinátorů. Proč? Protože stejně důležité jako schválení tohoto dokumentu je také určit a definovat kompetence těch osob, které musí přestat být pouhými nástroji dialogu, aby se staly skutečnými nástroji, které budou usnadňovat realizaci projektu, které tolik potřebujeme. Pokud jde o to, co zde říkal pan Ertuk, podle toho, jak dopadnou finanční výhledy, budeme muset omezovat, seškrtávat projekty. Nevím, jestli zpravodajové předložili nějakou otázku v tomto smyslu, protože se zdá, že ten výhled v této oblasti není úplně ideální. Takže je to otázka, kterou bychom určitě také měli položit, pokud ne dnes, tak při jiné příležitosti. Takže co se týče dalšího bodu, ten se týká tedy těch tachografů. Je to vlastně asi e, dost nej, jedno z nejdelších takových jednání, snad už se to nějak chýlí ke konci. Takže paní Tykau, děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat e, všem kolegům zpravodajům, kteří odvedli mnoho práce. Také bych chtěla poděkovat sekretariátu z tohoto výboru za jejich zapojení a také za jejich spolupráci a za jejich podporu během celého toho vyjednavacího procesu. Už proběhla celá řada trialogů v rámci kyperského předsednictví. Bohužel neměli dostatečný eh, vyjednavací mandát, politický mandát. Zahájili jsme tedy další trialog v rámci irského předsednictví. Už se konaly dvě neformální schůzky technického rázu a druhý trialog bude zítra. Chtěla bych podtrhnout to, že irské předsednictví mm, velice usilovně pracuje na tom, aby přesvědčilo členské státy. Je to docela kontroverzní otázka, je to na jednu stranu technicky obtížný eh, subjekt, ale i politicky obtížný subjekt. Nicméně irské předsednictví opravdu eh, usiluje o to, aby vypracovalo text, který by mohl být eh, základem pro dohodu. Myslím si, že jsme zaznamenali už poměrně velký pokrok. Co se týče technické věcí, tak jsme zlepšili eh, věci, které se týkají ochrany osobních údajů. Také zde byla celá řada věcí, které se týkaly eh, geolokace, kterou zobrazují tachografy. Pak eh, se také ještě musíme vlastně podívat na ta Eh, na ty pozměňovací návrhy, které přinesl pan Groš, které se týkaly um, iar perioada de timp va fi mai lungă și va fi doar pentru care fac eh, transport dintr-un stat membru. Dále jsme zlepšili určitá ustanovení, která upravovala dílny a také digitální tachografy. No a co se týče sociálních eh, předpisů, sociální legislativy, tak zde bohužel rada eh, zatím nechtěla hovořit o e, těchto otázkách, o nařízení, které by se týkalo přímo těch, té sociální legislativy. Pro parlament je to velice důležité, takže to zkusíme ještě znovu. Domníváme se, že výjimka pro řidiče neprofesionály, to znamená, to jsou lidé, kteří e, nejsou řidiči mm, pro svou profesí, tak to, že by tam mělo být zachováno tato výjimka a zároveň chceme ještě znovu hovořit o těch sociálních otázkách, o sociální legislativě s radou. Pak je zde ještě otázka sankcí a jejich vymáhání. A rada zde nechce harmonizovat sankce. A to za žádných okolností. Myslím si, že to bude dost obtížné a chtěli bychom ještě mít eh, co by instituce flexibilnější pozici. Pak jste ještě byly otázky, které se týkaly školení a zkoušek eh, různých eh, kontrolních pracovníků. Myslím si, že co se týče školení, tam se nám podaří dosáhnout dohody, ale co se týče certifikace, tak z té rada nechce vydávat žádná osvědčení, žádné formy osvědčení. Myslí si, že podle jejich názoru by to bylo příliš finančně nákladné a příliš byrokratické a zde by i parlament měl být možná trochu flexibilnější. Pak je zde ještě eh, ale bod, kde bychom eh, podle mého názoru neměli ustoupit ani opíť. Jedná se o kontrolní systémy. Eh, ty nové digitální tachografy přináší jednu novou věc. Jde o to, že by vlastně mělo dojít ke snížení těch kontrol v rámci dopravy. Nebudeme tak často zastavovat eh, nákladní vozy a řidiče, kteří dodržují předpisy, protože zde bude, nebo mělo by zde být více těch kontrol na dálku. Takže to by nám mělo umožnit to, že skutečně zastavovat budeme a kontrolovat budeme pouze ty vozidla nebo ty řidiče, u nichž je riziko, nebo u nich už víme, že porušují předpisy ale pokud tam nebude toto zařízení, tak vlastně všechny, eh, všechny tyto přínosy eh, by přišly v niveč. Eh, jedná se o náklady na vyvinutí tohoto zařízení, také jsou zde nutná školení pro řidiče a i kontrolní inspektoři by museli mít určité kontrolní zařízení. Pokud toto všechno nebude fungovat, tak vlastně nevyužijeme dostatečně výhodu, kterou by to všechno přineslo. To znamená, to kontrolní vybavení pro Evropský parlament je velice důležitý bod. Jsme flexibilní v některých oblastech, v jiných oblastech textu, například v tom, že v rámci určité že tedy členské státy mohou toto vybavení zakoupit do určité lhůty. Nicméně v tom stávajícím v té stávající formě, kterou rada nabízí, s tím nemůžeme souhlasit, protože zde se zatím hovoří o možnosti toho, že členské státy by takové zařízení vůbec nenakoupily. Myslíme si, že by to také bylo dost špatným signálem pro automobilové odvětví, které také trpí krizí. No a nakonec se ještě problém mezi eh, aktiv přenesené pravomoci a prováděcími Eh, akty. My jsme dostali mandát, abychom podpořili delegované akty, nicméně rada chce prováděcí akty. A rada by také chtěla zrušit eh, přílohu 1b. Požádali jsme právní služby obou institucí, ještě vlastně i s podporou komise, aby vypracovali eh, takový text, který bude snad uspokojivý pro všechny strany. Myslím si, že bychom měli být trochu flexibilnější, že bychom měli ukázat na jedné straně určitou flexibilitu. A na druhou stranu zde máme velice omezený mandát, co se týče těch delegovaných versus eh, prováděcích aktů. Zároveň si musíme ponechat ten mandát pro jednání s komisí. Z toho důvodu jsme také do hlavního textu nařízení ještě začlenili různé pozměňovací návrhy. Dnes je vlastně den, kdy se sejdou zástupci právní služby, uvidíme, jaké budou jejich výstupy a já doufám, že nakonec obě instituce eh, budou připraveny k určitým ústupkům. Také doufám, že zítra během jednání v trialogu se nám podaří eh, dosáhnout snad schody už na 95% všech otázek a během irského předsednictví doufejme, dokončíme vyjednávání i těch zbylých 5%. Podle mého názoru je zásadní to, abychom dohody dosáhli během irského předsednictví, protože Irové na tom velice usilovně pracovali a my bychom to chtěli ocenit. Pak následuje litevské předsednictví a posléze řecké. A já mám pocit, že tam eh, během těch dalších předsednictvích možná už nebude tolik eh, prostoru nebo vůle pracovat na těchto akcích. A děkuji ještě jednou irskému předsednictví. Děkuji. Má někdo nějaké dotazy? No, já jsem na začátku říkala, že chci stručně pohovořit o těch výstupech. Josín, prosím, ano, děkuji, děkuji Silvi za eh, informace, je to tvrdé jednání. Eh, bylo by prima, kdyby se to dokončilo ještě za irského předsednictví, jinak to nebude mít úspěch. Ehm, dvě poznámky. Ten retrofitting, eh, to by se mělo aplikovat pouze na mezinárodní cesty, prosím. Uvidíme, jak to půjde v těch jednáních, jestli něčeho dosáhneme. A to druhé jsou výjimky. Musíme dát pozor na to, aby těch 100 kilometrů pro ty šoféry, kteří nejsou šoféry z povolání jako výjimka, prošlo například pro stavební, eh, pro stavební vozidla, to je z praktického hlediska velmi důležité a i ty musí být předmětem výjimky. Rada řekla, že nechtějí vůbec nic, ale eh, konec konců my jim vycházíme vstříc v jiných věcech, tak oni by nám mohli víc vstříc v tomto. Děkuji. Dobrá. Děkuji. Vím, že Rada už s, touto, s tímto tématem taky začíná trošku zmatkovat. Myslím si, že klíčem zde je flexibilita na všech stranách. Na to musíme pamatovat. Ještě pan Groš. Děkuji. I já budu velmi stručný, kolega Higgins tady už nemůže být. Já jsem chtěl zmínit jenom dvě nebo tři věci velmi stručně. Toto je příležitost eh, jednak posloužit hospodářství eh, tím, že nebudeme trestat střední třídu. A v parlamentu padl návrh eh, asi 20 stránek výjimek, například v tom smyslu, že pro řidiče z povolání bude ta výjimka těch 100 km, ale jak vysvětlím pokrývači, když jede 100 km jednu cestu, že už domů nedojede, protože nesmí? Eh, myslím si, že je důležité pamatovat na to, jaké vůbec jsou naše možnosti eh, kdybychom toto, kdybychom toto eh, přijali tak, jak je to momentárně formulováno eh, v oblasti těch tachografů například, eh, tak se promarní veškeré investice, které do, to, do této oblasti už byly učiněny a nakonec přijmeme nějaký ruský nebo nějaký buhví jaký systém. Já e, musím říct, že my jako EPP chceme přidanou hodnotu a když není přidaná hodnota, tak se zkrátka musí počkat, dát si čas a nějakou nalézti. Dobrá, páni poslanci, paní poslankyně, toto má být zpráva z eh, dohadovacího říšení, řízení a stává se nám z to taková rozprava o takografech. Zase znovu, že ano. Možná jsem byl příliš velkorysý eh, v eh, tomto bodě programu. Ta zpětná vazba se obvykle dělá jenom mezi koordinátory. Tak teď tedy ještě pane Alkadroji. Děkuji, pane předsedo. že jste mi dal slovo. Já jsem pro flexibilitu, ano. Chtěl jsem pouze připomenout, že možná bude dosti složité zachovat si ty jednoduché definice výjimek. Musíme se vyhnout jakýmkoliv smyčkám v tomto procesu. No, promiňte, promiňte, uvědomujete si, že máme mandát máme nějakou, nějaké stanovisko parlamentu a s tím jednací tým pracuje. Ano, to je všechno skvělé. Já jsem si to chtěl jenom potvrdit, že eh, a abychom tady tady eh, v rámci delegace parlamentu nevstupovali do nějaké nové delegace, bude určitě potřeba dříve nebo později se vrátit k tomu, co je na stole a ještě jednou to probrat. Dobrá, tak já bych ještě jednou eh, všem připomněl, že dnes odpoledne se setkáme ve 3.30, v půl čtvrté, ne ve 3 hodiny, máte to jako takovou odměnu za to dlouhé hlasování. Děkuji, dobrou chuť, uvidíme se odpoledne.